Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, posaďte se, abychom mohli začít naše dnešní schůzi. Doufám, že k nám dorazí ještě další poslanci. Snad ano. Ano, cestování nyní v zimě je velmi obtížné, to znamená, že dostat se na pondělní schůzi je někdy těžký úkol. V každém případě vítám všechny, kteří již dorazili a počkáme na další kolegy. Zahajuji eh, jednání výboru Regi. Regi. Je to tedy naše řádná schůze. První věc, kterou musíme udělat, je přijmout pořad jednání. Návrh pořadu jednání máte před sebou ve svých složkách. Ráda bych navrhla jednu změnu. Doufám, že vás o tom informoval sekretariát minulý týden v pátek, nicméně mi dovolte, abych nyní všechny členy výboru REGI informovala o tom, že paní Jotová kvůli významné schůzce v Bulharsku nebude dnes moci být přítomna. A proto navrhuji, abychom bod číslo 3 našeho dnešního pořadu jednání přesunuli na zítra na 9. hodinu a vyměnili tuto zprávu s bodem 8. Je to zpráva pana Tomašiče. Návrh zprávy paní Tomašič. Já tedy děkuji paní Tomašič za to, že byla ochotná se vyměnit s paní Jotovou. A pokud tedy eh, souhlasíte, začneme náš dnešní program s právou paní Tomašič. Souhlasí všichni? Ano, dobře, děkuji. Považuji tedy pořad jednání dnešního dne za schválený. Další bod Dozvěděla jsem se, že dneska někteří z kolegů nemohou být přítomni z různých důvodů, například paní Malková, paní Dančela a také někteří zpravodajové. Paní Malečič také nebude přítomen. Já jsem již vysvětlila paní Damáto, že bohužel tato změna možná nebyla. Nicméně tu jsou kolegové, kteří příspěvky přednesou, tak abychom byli schopni se držet našeho pořadu jednání. To byla tedy první informace a druhá informace se týká neformální ministerské schůzky v Lucemburku 26. a 27. listopadu na pozvání lucemburského předsednictví v EU byla svolána neformální schůzka ministrů zodpovědných za územní soudržnost a městskou politiku. Tato schůzka se konala v Lucembursku 26. a 27. listopadu, to znamená ve čtvrtek a v pátek minulý týden. Společně s panem Umaržem jsem tam zastupovala výbor REGI. Hlavní body, o kterých se diskutovalo, byla, byl pokrok, pokud jde o územní soudržnost, územní scénáře a vize přeshraniční spolupráce, urbání program, úkoly, eh, které před námi vyvstávají v souvislosti s uprchlickou krizí. Návrh závěru, které připravilo předsednictví, byl následně schválen všemi členy. Na neformálním zasedání všechny, byly tady mm, přítomny všechny členské státy, diskuze nebyla kontroverzní, zazněly to různá stanoviska, pokud jde o urbání výzvy a situaci v souvislosti s uprchlickou krizí. Na tomto místě tady mohu konstatovat, že program neformální ministerské schůzky je, má velmi blízko k programu výboru REGI, Velmi ráda jsem přítomné ministry informovala o našich zprávách, o našich diskuzích a o zprávách, které budeme přijímat. Kromě toho pro ně bylo velmi zajímavé, když viděli, že pracujeme podobně rychle, s podobnou rychlostí a že také pracujeme na podobných tématech. Pokud tedy mají kolegové nějaké otázky, tak vám mohu poskytnout eh, bližší informace o těch postupech, mohu tedy vysvětlit a přednést eh, svoje názory na tuto ministerskou schůzku, pokud budete chtít. A konečně poslední eh, informace ode mě. Ráda bych vás informovala, že dnes večer v 18 hodin 30 minut v oblasti Jehudy Menuhin máme neformální schůzku. Je to tedy obl, eh, budova PHS. Já vím, že je to poměrně brzo na vánoční večírek, nicméně dnes se dnes a zítra se koná naše poslední zasedání, to znamená, že je to dobré, dobrá příležitost pro to, abychom se neformálně setkali, setkali se v neformálním eh, duchu a popřáli si pěkné svátky. A také úspěšný prosinec, dříve než ty svátky vypuknou. Tolik tedy oznámení předsedy, předsedkyně. A nyní se dostáváme ke třetímu bodu, což je původní bod číslo 8, nový územní rozvoj a jeho nástroje v politice soudržnosti 2014 až 2020, eh, integrované územní investice a nástroj CLLD. Spravodajkou je paní Tomašič. Dneska se budeme zabývat návrhem zprávy. programovém období 2014 až 2020 2020 byly navrženy nové nástroje, tak abychom dosáhli našich cílů, pokud jde o územní soudržnost. Je to tedy nástroj CLLD a nástroj ITI, které se e, zabývají veškerými, veškerými fondy v rámci nařízení o společných ustanoveních. Opírá se to o zprávu z vlastní iniciativy. Spravodajkou je paní Tomašič. Paní spravodajka tady přednesla Eh, svoje úvodní myšlenky nebo primární myšlenky v říjnu a dneska předkládá návrh zprávy. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 16. Eh, prosince ve středu a v únoru, 15. 16. února roku 2016, budeme o této zprávě hlasovat. Něk- jsou tu přítomni někteří stínoví zpravodajové, někteří se nechají zastoupit, to znamená, že jejich názory přednesou jiní kolegové. Máme tady zástupce komise z eh, generálního ředitelství eh, Regio, paní Halpaka, a v tuto chvíli tady předávám slovo paní Tomašič. Prosím, máte slovo. Předsednice, poštovani kolegice i kolege zástupníci, na počátku želím zachválit. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala všem stínovým zpravodajům za velmi úspěšnou spolupráci a také za velmi konstruktivní návrhy, které vylepšily návrh mé zprávy. Je to zpráva z vlastní iniciativy, které, která se opírá o vlastní zkušenosti a o osvědčené postupy ze členských států, pokud jde o nástroje územní soudržnosti, které byly zavedeny eh, v nové politice soudržnosti v období 2014-2020. Kromě toho se tu eh, tedy objevují návrhy pokud jde o budoucí uplatňování těchto nástrojů v těch členských státech, které je zatím plně nepřijaly. V programovém období 2014 až 2020 Evropská unie eh, se soustředila na územní soudržnost. V rámci legislativního rámce evropských strategických a investičních fondů počítá finan, víceletý finanční rámec 2014 až 2020 se zvláštními nástroji pro územní soudržnost. Jsou to tedy nástroje CLLD a ITI, které by měly eh, podpořit územní soudržnost. Evropská unie stojí před velkými úkoly z ekonomického, ze sociálního hlediska a proto tedy musíme přijmout územní přístup, tak abychom našli efektivní a účinná řešení. Zároveň potřebujeme přístup, který bude více dimenzionální a který bude ušit na míru konkrétním oblastem v závislosti na jejich potřebách. Ehm, tento přístup bude vyžadovat e, intenzivnější zapojení všech úrovní zprávy, tak aby mohla fungovat dobrá koordinace e, práce, abychom dosáhli společných cílů. V duchu nových pravidel tu bude povinná urbání dimenze a budou tu tedy předepsány integrované akce sloužící k e, udržitelnému městskému rozvoji. To umožňuje nástroj ITI. Díky nástroji ITI mohou členské státy využít několika operačních programů zároveň a sloučit tedy financování z několika prioritních os. A díky tomu eh, tedy mohou dosáhnout cílu strategie pro určitou oblast. Většina členských států již CLLD eh, přijala v rámci dohod o partnerství. Pokud tedy chceme úspěšný přístup z dola nahoru, tak musíme řádným způsobem přidělit zodpovědnost místním aktérům a také eh, zdůraznit územní rozvojovou strategii. Některé zúčastněné strany eh, nejsou s tím přístupem z dola nahoru spokojeni. Nicméně se domnívám, že je potřeba, abychom vytvořili strategii, která bude poskytovat zúčastněným stranám vodítko a tady myslím především veřejné orgány, které potřebují eh, pomoc jak ze správního, administrativního, tak z technického hlediska, a to především v raných fázích provádění eh, těchto programů. Místní aktéři jsou totiž pro dlouhodobou strategii eh, stěžejní. Pokud tento nástroj má být úspěšný, tak musí eh, být podporován na všech úrovních politiky, na regionální, místní i národní úrovni. A proto tedy vyzývám komise, aby, komisi, aby využila svých pravomocí a aby vydala doporučení pro členské státy v tom smyslu, jak tedy vytvořit důvěru na jednotlivých úrovních zprávy, tak aby mohly nástroje ITI a CLLD být naplněny této souvislosti je možno využít různých přístupů, nicméně se domnívám, že místní partneři by měli při přípravě strategie sehrát klíčovou roli. Měli by být tedy více zapojeni do celého dění, měli by mít více pravomocí, pokud jde o zprávu a audit. Kromě toho vítám to, že eh, tu bylo zapojeno mnoho místních akčních skupin, nicméně pravidlo, které hovoří o tom, že veřejný orgán by neměl být, mít víc než 49 v těch místních akčních skupinách, někdy je na překážku pro fungování CLLD, protože tu není k dispozici dostatečné know-how a také nejsou k dispozici finanční prostředky v rámci CLLD. To znamená, že žádám komisi, aby tuto situaci bedlivě sledovala, monitorovala, aby tedy identifikovala regiony, kde by toto pravidlo mohlo způsobit problémy a kde by tedy eh, mělo být změněno. A vyzývám také komisi, aby vydala následně příslušná doporučení. Kromě toho je potřeba do CLLD zapojit eh, mladé lidi ehm, Musíme 14 milionů mladých lidí není zapojeno ani do pracovního procesu, ani do procesu vzdělávání nebo do odborné přípravy. A e, nezaměstnanost mladých lidí v některých členských státech e, přesahuje 50% hranici. A proto je velmi důležité, abychom mladé lidi do nástroje CLLD zapojili. Pokud se, tak, e, pokud se nám to podaří, tak budeme schopni situaci mladých lidí zlepšit. Kromě toho by bylo dobré, kdyby se dostalo pomoci eh, znevýhodněným regionům, které mají omezené finanční prostředky a musí také čelit s eh, administrativním překážkám. Eh, naplňování těchto nástrojů ještě představuje velký problém pro zúčastněné strany. Já si myslím, že bychom se měli vynasnažit, abychom zjednodušili celý rámec, abychom vytvořili podmínky, které umožní naplňování těchto nástrojů konstruktivním a účinným způsobem. A právě proto velmi vítám vytvoření skupiny na nejvyšší úrovni nebo na vysoké úrovni. Je to expertní skupina, která by měla monitorovat eh, celý postup provádění v zájmu eh, strukturálních investičních fondů. Kromě toho vítám komisi na tomto poli, eh, práci komise na tomto poli eh, především její snahy, pokud jde o lepší legislativu. Musíme si uvědomit, že pokud některý členský stát se snaží o zjednodušení, v jiném členském státě stejná, stejná změna může vést k větším problémům. Měli bychom tedy Eh, vytvořit mechanismy, které tomu zabrání a také mechanismy, které eh, zaručí dostatečnou informovanost tedy míru informací, které, eh, které se budou dostávat příjemcům. Myslím si, že lepší koordinace mezi komisí a členskými státy, pokud jde o pokyny, je také vítána. Doporučuji, aby ty pokyny byly připraveny společně s novým legislativním návrhem, pokud jde o politiku soudržnosti a Následně je možno eh, provést další aktualizace, pokud v průběhu jednání dojde k nějakým změnám. Myslím si, že díky tomu budou moci všichni včas předložit eh, návrh pokynů a Během jednání samozřejmě může dojít ještě k dalším změnám. Eh, pokud máte nějaké návrhy nebo dotazy, tak se prosím na mě obraťte. Velmi se těším na vaši spolupráci nebo spolupráci mezi námi a doufám, že eh, naše společná snaha povede k dobrému návrhu zprávy, který bude následně snadno přijat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo stínová zpravodajka paní Vána, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi dala slovo jako první. Jménem kolegy Davos Kreleče, který je stínovým zpravodajem, jej omlouvám, nemohl přijít, protože má jiné politické závazky v Chorvatsku, ale rád by vyjádřil následující. Děkujeme paní Tomašič za návrh zprávy. Eh, také vítáme její iniciativu. Eh, tento typ vývoje je potřeba rozvíjet a musíme tedy trvat na to, aby to bylo povinné v rámci všech fondů, nejenom pro venkovský rozvoj. Eh, zatím ale se potýkáme s odporem jak eh, administrativních, tak politických aktérů a musíme tedy tento jejich odpor překonat tak, abychom dosáhli udržitelných eh, řešení. Tady ovšem nejde pouze o nástroje, tady jde také vlastně o to, že je to participační přístup, který začlenuje co nejvíce zainteresovaných stran. Aby tento nástroj byl úspěšný, musíme zapojit místní odborníky, kteří to budou implementovat. Také se musíme zaměřit na chytrou specializaci při vytváření nových pracovních míst. Také je potřeba zvýšit povědomí o těchto nástrojích a jejich výhodách. Posílení místní úrovně bude právě oblast, na kterou se zaměříme my jako skupina, kde asi nejvíc eh, chceme eh, dosáhnout určitých změn. Děkuji. Děkuji. Kdo si přeje další slovo? Pan Santos, který představí příspěvek paní Rodriguezové. Děkuji. Paní předsedkyně, já také gratuluji paní zpravodajce k její zprávě. Bohužel paní Rodriguezová zde dnes nemůže být a požádala mě proto, abych promluvil za ní. Ona je tedy stínovou zpravodajkou k této zprávě. Tato zpráva se snaží zlepšit fungování regionu a zvýšit také životní standardy v těchto regionech. Abychom toho dosáhli, tak musíme eh, posílit ehm, regiony. Musíme jim dát větší pravomoci a musíme také dosáhnout větší soudržnosti což je vůbec eh, důležitým cílem Evropské unie. Všechny tyhle věci se dají dosáhnout, pokud eh, je opravdu silné napojení na spolupráci v EU. Tady jde také o to, abychom dosáhli eh, kritického množství, tak aby právě regiony byly schopny navzájem dobře spolupracovat, navazovat kontakty a spolupracovat. Takže tady v podstatě jde opravdu hodně o ten regionální aspekt mnohem více než eh, vnitrostátní aspekt, co se tedy týče spolupráce mezi regiony. Máme zde tedy dva nástroje, IT a CLLD. je velmi důležité, aby místní orgány a regionální orgány eh, byly schopny sami rozhodovat a dosahovat jakýchsi synergií na své vlastní úrovni, tak aby podpořili rozvoj ve své oblasti. Tady jde tedy o správné, eh, správnou zprávu projektů a také spolupráci mezi regiony a obcemi. Takže tady jde třeba i o různé dohody o partnerství a samozřejmě nesmíme zapomínat na kompetence. To znamená, všichni partneři v daném projektu musí být schopni vykonávat svou roli. Proto ale také potřebujeme podporu evropských institucí. Tyto nové nástroje jsou poměrně komplikované a proto je důležité poskytovat řádné školení místním vládám, regionálním vládám a jejich zaměstnancům. Evropská unie tedy prostřednictvím evropských fondů musí podpořit regiony ale musíme samozřejmě také dávat pozor na to, aby se nevyužívalo více fondů na ten týž projekt, abychom zabránili eh, duplikování. Důležité je tedy, aby opravdu regiony mohly navzájem spolupracovat a dosahovat synergií. tyto synergie by se určitě neměly zaměřovat pouze eh, na eh, několik regionů, které jsou třeba nejzaostalejší. Financování by mělo být dostupné i v ostatních regionech. Takže potřebujeme podporu institucí Evropských, Evropské unie, která podpoří místní a regionální orgány. Pokud všechny tyhle ty projekty a nástroje budou úspěšné, pak samozřejmě poskytnou novou motivaci i dalším projektům. A je to tedy důležitá součást politiky soudržnosti. Tolik tedy jménem paní Rodriguezové. Děkuji. Nyní pan Van Nistelrooy. EVP-schaduwrapporteur Buda zou aanwezig Děkuji. Pan Buda, stínový zpravodaj za EPP, by tady měl být. Eh, ještě tady není, ale určitě už je na cestě. Já mám každopádně eh, několik připomínek. Eh, ta zpráva přichází ve správný čas. Mám otázku na komisi. Článek 17.3 hovoří o analýze partnerských dohod v operačních programech. Tam asi tady uvidíme, co um, proběhlo. Ale mě by konkrétně zajímalo, zda by mi komise mohla říci, jak to vypadá s penězi, jestli hovoříme o konkrétních závazcích, kolik peněz bylo vyčleněno jak, jaké procento to znamená pro tyhle programy. A další otázka. Můžete nám říct něco o nějakých možných omezeních tohoto nástroje? My tyhle ty nástroje mm, vlastně můžeme používat společně, můžeme kombinovat. Lidé si s tím možná trošku dělají starosti Eh, ohledně toho, jak se to všechno vypočítá. Možná si lidé dělají starosti i s tím, že jim bude řečeno, že třeba neuplatnili všechna pravidla, která se pojí se strukturálními fondy, regionálními fondy a dalšími. A potom za to budou tedy eh, obviněni, řekněme, místní partneři. Takže může nám eh, k tomu komise říct si něco více? tahle zpráva přichází ve správnou chvíli, ale vlastně by to mohla být e, také zpráva o provádění, protože my vlastně se chceme podívat na to, jak to vypadá v praxi. Také nás zajímá, jak to bude fungovat v budoucnosti. V budoucnu evidentně bude za implementaci zodpovídat eh, ty takzvané funkční eh, výbory. Takže tohle byly moje otázky a všeobecné připomínky. Řekl bych, že v nařízeních už je celá řada věcí, ale my prostě potřebujeme vědět, eh, jakou míru jistoty máme, jestli je všechno jasně vymezeno, jestli by to mělo být spíše nějaké naopak hnutí se eh, z dola nahoru, které třeba využijí eh, programy LEADER v těch, míst, v těch venkovských oblastech. Také mě zajímá role nevládních organizací. Posílí se jejich role, nebo jak to bude? Mě prostě zajímá, jak to všechno bude konkrétně vypadat. Děkuji. Nyní pan Van Miltenburg, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já také zastupuji stínového zpravodaje pana Čakovčiče, který nemohl dnes se dostavit. I já chci pogratulovat paní Tomašičové, protože si myslím, že to je opravdu eh, obsažná zpráva a přesto chci říct několik věcí zdůrazněme význam přístupu ze zdola nahoru, když hovoříme o místním, sociálním a územním rozvoji. To je opravdu něco, co je potřeba zdůraznit vůbec jménem výboru REGI. A teď mám několik dalších připomínek. Na základě některých čísel, které poskytla komise, se ukázalo, že zase není tolik zemí, které se rozhodly pro ehm, přístup, který by spojoval řadu fondů. A přitom o to tady právě šlo v těch nástrojích iti a CLLD. Samozřejmě je možný přístup takzvaný eh, monofondů, ale když se podíváme, jak dosáhneme opravdových synergií, když se potom dostaneme k té implementaci, tak to je potom omezené. Synergii opravdu dosáhneme pouze tehdy, když členské státy využijí i dalších fondů, nejenom ERDF nebo Evropského sociálního fondu. Možná na to zodpoví zpravodaj, možná eh, nařízení je příliš eh, složité, možná to jsou eh, administrativní problémy, které brání v v používání vícero fondů, takzvaného multifond eh, přístupu. Eh, prostě by mě zajímalo, eh, co tomu brání. A potom komise poskytla různé vodítka k článku 7, k tomu, jak eh, by měl fungovat ten komunitně vedený místní rozvoj, ale k ITI v podstatě komise vypracovala pouze jenom několik scénářů. Takže já bych byl rád, kdyby komise vypracovala lepší vodítka i k tomuto nástroji, tak aby města a regiony, eh, která si přejí vyvíjet tenhle eh, přístup ze zdola nahoru, eh, měla nějaký eh, návod. Takže komise by měla předložit lepší návrhy. Ono to vlastně platí i pro tom, když se potom budeme bavit o nové legislativě pro období po roce 2020. A teď je vlastně otázka využívání ITI pro města a pro venkov. Takže co už se udělalo ve městech v rámci městské agendy. Já si myslím, že je opravdu velmi důležité posílit využívání ITI právě díky tomu multifondovému přístupu ve městech. A já také souhlasím s panem Van Nistelrojem. Ono v podstatě tady jde o prováděcí zprávu a eh, my se chceme tedy zaměřit na to, jak eh, uvádět teorie v praxi. A poslední věc, eh, trošku si eh, zase dělám starosti o výsledcích eh, toho komunitně vedeného místního rozvoje, protože já si myslím, že malí aktéři, malé entity se asi ztratí ve všech těch nařízeních, ve všech těch pravidlech a je samozřejmě to důležité, když hovoříme o územním rozvoji, mít tenhle ten přístup ze zdola nahoru, to je vždycky dobrá věc a nemělo by to selhat. Takže já se obracím na členské státy, abych opravdu ještě jednou zdůraznil význam iniciativy CLLD a také bych chtěl, aby eh, členské státy měly trošku flexibility v rámci svých eh, vnitrostátních eh, politických rámců. Já jsem vás zaznamenala, pane Budo, pan, pan Listelroy už tady něco řekl, ale já vám také dám slovo Nejprve dávám slovo paní Damato, aby tedy uzavřela takovéto kolečko. A potom vám dám hned slovo. Takže paní Damato, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vlastně analýza eh, výhod a kritických aspektů těchto dvou nástrojů 2014 eh, až 2020, to je nutné i v této fázi. Informace, které máme od komise, eh, to jsou informace mm, o tom, že tyto nástroje by měly mít určitou přidanou hodnotu pro teritoriální význam politiky soudržnosti. Některé aspekty těchto nástrojů v podstatě Eh, eh, často mm, jsou eh, pouze tedy na papíře, pokud jde o rozvoj reálné efektivní spolupráce mezi orgány a danými územními celky, což jsou ty subjekty, které působí v období v oblasti soudržnosti je třeba, aby zde byly stanoveny určité předpoklady, které musí být splněny a ty velice dobře kolegyně popisuje nebo kolega popisuje. Já myslím, že zásadně je otázka reciproční důvěry mezi kraji, místními orgány a centrálními orgány. Zde členské státy jsou laxní k tomuto přístupu bottom-up, nechtějí ho přijmout, takže s tím já souhlasím, s tímto hodnocením. A zde je třeba zajistit větší zapojení eh, těch aktérů z nižších územně správních celků, protože ti znají dobře, co potřebuje dané území. A také mm, velice často se v některých státech toto popírá a existuje určitá skepse vůči vůbec administrativním schopnostem těchto místních orgánů. A tudíž zde je třeba jim poskytnout adekvátní technickou pomoc a pomáhat jim v průběhu celého procesu, to znamená designu i implementace. I komise zde dělá dobrou práci, i pracuje s expertními skupinami, kteří jsou experti na tyto lokální záležitosti, ale bylo by vhodné e, i dobře všechno připravit již v přípravě, když se připravuje struktura programu. A je třeba věnovat pozornost především na participativní charakter lokálního rozvoje, tak abychom se vyhnuli eh, konfliktu zájmu mezi těmi lokálními orgány, aby zde existovala skutečná interakce veřejné sféry i soukromé sféry. A je třeba i udělat si takovou bilanci, jak ty nástroje jsou efektivní, zdali došlo k jejich eh, zjednodušení a zdali jsou transparentní. Závěrem návrh zpravodajky a to znamená i to, že je třeba provést tyto analýzy a že je třeba zavést eh, obligatorní kvótu, mm, která bude vyhrazena těmto eh, smlouvám partnerství v těchto dvou nástrojích a samozřejmě po té, co se vyhodnotí výsledky. Já myslím, že to je velice rozumný návrh, eh, a, mm, který se opírá o analýzu performance a nejenom o analýzu kvant, kvant, množstevní těchto fondů, těchto prostředků. Určitě v dalších diskuzích budeme se do, te, do detailů věnovat i kritériím, které budeme používat pro toto vyhodnocování. Děkuji. Děkuji. Paní Breso, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, tyto nástroje, jak již jsme zde slyšeli, existují již určitou dobu. Novinka v tomto programovém období je právě možnost eh, eh, používat několik fondů na jednou. Zde ale by mohlo dojít k takovému komplikovanému křížení mezi nástroji, které již sami o sobě jsou složité, protože se týkají lokálního rozvoje, tedy to již samo o sobě složité. To jsou projekty, které nejsou monotematické, jsou to integrované teritoriální projekty. A potom ta koncepce těch několika fondů, multifund, eh, to je další komplikace navíc, eh, poněvadž zde máme různé právní úpravy, různé předpisy, a tady je těžké vše aplikovat dohromady. Já si myslím, že především na jedné straně je třeba zdůraznit význam těchto nástrojů, pokud chceme zapojit plnohodnotně města, obce, aby se zapojili do rozvojových politik, do, tak integrované projekty jsou zde zásadní, poněvadž typicky to jsou projekty, které jsou uspůsobeny eh, rozvoji měst. Pokud chceme zapojit i <clears throat> menší subjekty, eh, malé obce, venkov, eh, takže zde ano, samozřejmě tyto nástroje jsou také eh, uspůsobeny tomu, ale v obou případech by se nám mělo podařit umožnit používání několika fondů, multifund, protože problém je, že <clears throat> lokální programování bottom-up, o kterém tady všichni hovořili, tak potom často narazilo na fakt e, to, že některé ty záležitosti nebylo možné financovat třeba z toho konkrétního nástroje mm, rozvojového, který e, chtěli použít pro soudržnost. <clears throat> A tudíž já si myslím, že určitě i Komise by měla lépe objasnit způsob, jak lze využívat zároveň několik fondů, multifund, protože to eh, u těch eh, správních orgánů, u těch eh, příjemců nebo těch, kteří připravují programy, tak to často jim nahání strach poněvadž musí používat různé předpisy, různá nařízení a pro ně to velká komplikace. Já myslím, že bychom měli požádat komisi, aby se konkrétně zamyslela nad těmito dvěmi nástroji, které jsou velice důležité pro lokální rozvoj, integrovaný rozvoj, ale je zde riziko, že zde narazíme právě na tu komplikaci, eh, pokud budeme chtět používat několik fondů zároveň, tak to se věci komplikují. Za druhé, myslím si, že my mm, ještě se sejdeme s paní komisařkou a budeme hovořit o zjednodušení eh, všech těchto nástrojů. Mm, eh, zde určitě to zjednodušení mm, bude velice přínosné, protože často jde o malé akce eh, a proto by bylo důležité, aby se vyhodnocoval ten složitý, komplexní výsledek a abychom trochu, jak bych řekla, vypustili eh, to vyhodnocování těch jednotlivých individuálních akcí, které jsou součástí toho projektu, té širší akce a zaměřit se tedy pouze na ní. A pokud je o ITY, tak lze, lze, lze si představit tento fond i pro rozvoj strategií obsažených v makroregionálních strategiích, které se nyní šíří v Evropě. V tomto případě, jak tedy lze sladit eh, tyto nástroje tak, aby nedošlo k dalšímu riziku slo- e, komplikací těchto nástrojů, protože ty nejsou úplně uspůsobeny pro spolupráci v různých teritoriích e, a mm, kde se čerpá z nejrůznějších fondů, ať jsou to fondy pro sever nebo pro města, pro makroregiony a podobně. Jak v tomto případě lze si eh, představit, jak by konkrétně měly fungovat eh, mm, pro širší oblast, mm, která by třeba nepatřila jenom jedné zemi. Já myslím, že mm, tady je třeba mít eh, nástroj, který bude uspůsobený této strategii, takže v tomto také mám konkrétní dotaz na komisi. Děkuji, děkuji, pan Hetman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Ano, otázka integrovaných teritoriálních investic a lokální rozvoj, to jsou velice užitečné nástroje ve všech členských státech já nemám dojem z toho takový, že zde jsou některé státy či regiony, které by <clears throat> neměly zájem o tento přístup bottom-up. Myslíme si, že to je přece zásadní pro implementaci takovýchto nástrojů. Co je asi problematičtější tady je administrativa, je zpráva těchto nástrojů, jejich management. A zde bych chtěla, abychom tomu věnovali větší pozornost. V některých státech je příliš mnoho manažerských úrovní těchto nástrojů a právě proto ti eh, příjemci, hm, třeba malé subjekty, malé obce jsou odrazovány od eh, žádosti, protože tam je příliš mnoho úrovní řízení, managementu a hm, navíc ještě ty různé manažerské úrovně si nedůvěřují. Každá instituce, každý řídící orgán samozřejmě si bude chtít nechat určitou nezávislost ze svého rozhodování, což samozřejmě omezí možnosti těch lokálních skupin, které by chtěly čerpat z těchto nástrojů. A právě proto bychom měli věnovat velkou pozornost celému tomu manažerskému procesu těchto nástrojů. Každý přístup bottom-up ten eh, se zmiňuje v podstatě všude. A to je důležité, protože ti, kteří budou používat ten nástroj, ti tam úplně dole, tedy bottom, tak ti eh, by měli mít možnost nezávisle rozhodnout, jak ten nástroj používat, protože můžeme mít hezký přístup bottom-up, ale pokud ty lokální skupiny Eh, budou narážet na další úrovně managementu, tak eh, nebudou eh, chtít používat tyto nástroje. A ještě, zpravodajka také věnuje pozornost další věci. Máme ze celou řadu lokálních orgánů, které nemají potenciál implementovat rozvojovou strategii pro dané území a možná bychom měli nalézt způsob, jak jim v tom pomoci, tak aby na každé úrovni, pokud eh, takže, aby ta eh, administrativa byla užitečná, podporovala lokální skupiny. A poslední řečník, pan Buda. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, děkuji za pochopení. Bohužel naše letadlo mělo spoždění. Rád bych poděkoval paní zpravodajce a rád bych řekl, že od posledního zasedání jsem se setkal s několika zástupci Rumunska, také s představiteli místních akčních skupin a o těchto nástrojích jsme spolu hovořili. Z těchto rozhovorů vyplynulo to, že eh, tito zástupci rumunských měst a obcí jsou rádi, že o těchto nástrojích hovoříme, ale poprosili mě o následující věc. Bylo by dobré, kdybychom ty nástroje koncipovali tak, aby fungovaly. V Rumunsku je to tak, že u nás vládne poměrně rozsáhlá byrokracie, máme nového ministra a máme problém s decentralizací a proto se domnívám, že je důležité, abychom postupovali tak, že místní orgány budou mít možnost uplatňovat princip subsidiarity. Lidé, kteří žijí v daném místě, totiž nejlépe ví, co je potřeba té dané oblasti. Pokud se nějaká daň vybírá centrálně a pokud místní orgány nemají možnost eh, na, eh, mít na ty peníze nějaké vli, nějaký vliv, tak eh, je to problém. U nás čelíme palčivému problému s nezaměstnaností mladých lidí. Vím, že je to problém v celé Evropě, v každém případě tyto nástroje by mohly sloužit k tomu, abychom nezaměstnanost potírali, abychom podporovali soukromé investice a zároveň je to tak, že tady můžeme využít dalších možností na místní úrovni. Proto tady potřebujeme tyto nástroje, díky němu eh, rozvineme potenciál, díky ním rozvineme potenciál na místní úrovni. Byl bych velmi rád, kdybych se mohl vrátit do Rumunska a představit tam funkční nástroje. Děkuji a nyní tedy Dříve než dám slovo paní Tomašič, bych byla ráda, kdyby nám k tomu řekla svůj názor Evropská komise. Byly tu nějaké otázky na vaši adresu, takže máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce za návrh zprávy. Ano, zazněla tu celá řada otázek. Hovoříme tu o dvou nástrojích územní soudržnosti, které jsou tady financovány z různých programů, z různých strojů. V tuto chvíli v rámci tohoto programového období byly k dispozici e, pokyny, i pokud jde o ITI, k tomu tedy pokyny byly. E, Poskytli jsme tedy informace o programování ve vhodnou dobu. Nástroje IT, ICLLD, pokud hovoříme o konkrétních číslech, na to se ptal pan Van Nistelrooy. Konkrétně se ptal, kolik prostředků bude tímto způsobem uh, uplatněno. V tuto chvíli ITI by se mělo uplatnit u 20 členských států v různých eh, koncepcích, v různých programech. Dvě třetiny tohoto objemu připadají na integrované městské strategie, které, se, které tedy spadají pod eh, Fond regionálního rozvoje. To jsou strategie, takzvané strategie podle článku 8. Zhruba 16 členských států používá ITI na podporu těchto urbánních strategií a tyto strategie by tedy měly alokovat minimálně 5 dostupných zdrojů do městských oblastí. V tuto chvíli je zřejmé, že se e, to e, soustředí především na nízkouhlíkové technologie, na sociální dimenzi ve městech. To jsou tedy hlavní priority Zároveň je to tak, že 13 členských států prostřednictvím ITI podporuje jiné územní strategie eh, v různých oblastech celá situace se ještě vyvíjí a bude se vyvíjet v průběhu programového období, to znamená, že ten stav není definitivní. Pokud jde o CLLD, tak kromě těch eh, čtyř fondů v tuto chvíli víme o 17 členských státech, který nástroj CLLD využívají a 1,2 miliardy euro bylo prostřednictvím tohoto nástroje v tuto chvíli eh, vyčleněno v rámci ERDF nad eh, rámec vývoje Fondu pro rozvoj venkova. a kromě tedy ESF, Evropského sociálního fondu. Díky těmto dvěma rámcům je možno zvolit integrovaný přístup. Samozřejmě, že v průběhu celého programového období to monitorujeme eh, a kontrolujeme za společné sdílené zprávy se členskými státy. Následně vydáme studie eh, k tomu dojde během nadcházejících měsíců a velmi rádi se s vámi podělíme o výsledky těchto studií pokud jde o urbání strategie ITI a CLLD, to znamená, že budeme nepochybně analyzovat absorpci těchto fondů a jakým způsobem, a to, jakým způsobem tedy byly eh, realizovány programy a jaká témata byla díky těmto finančním prostředkům řešena. Pokud jde o tu urbální strategii, eh, o článek 7, tak někdo se tady ptal eh, nebo žádal o další informace, o další pokyny. My tady máme tedy tu síť která by měla řešit jakékoliv problémy, potíže, otázky, které souvisí s urbální dimenzí, ať už se to týká ITI nebo tematických otázek. A tato síť tady umožňuje pravidelnou spolupráci se městy a místními orgány, které za zprávu programu zodpovídají. Pokud jde o ty studie, tak ty, tu diskuzi také nepochybně podpoří CLLD, tak tady velmi těsně spolupracujeme s dalšími čtyři fondy, čtyřmi fondy. Eh, organizujeme společné akce, například nyní v nadcházejícím měsíci v prosinci bude akce v Edinburgu. Eh, budou tam veškeré řídící orgány, které zatím tady mají programy v CLLD a bude tam i mnoho místních aktérů. Budeme se soustředit na ta hlavní poselství a na to, abychom eh, u správních orgánů zvýšili povědomí o těchto nástrojích. A nyní ještě o té spolupráci, o tom jsem také chtěla něco říci. Pokud jde o CLLD, tak tady chceme spolupráci rozšířit na Světovou banku, to znamená, že se chceme podívat na to, jak se ty věci dělají eh, jinde a pokud jde o, tak tady také máme e, těsnou spolupráci, souvisí to s městskou dimenzí, s urbání dimenzí, mm, za spolupráce s dalšími subjekty vydáváme studie a to je také velmi důležité odvětví naší práce. Já si myslím, že to je všechno, co jsem k tomu chtěla říci. Děkuji. A v tuto chvíli předávám slovo paní Tomašič, aby odpověděla na otázky, které tu zazněly a pravděpodobně přednese i závěrečný komentář. Děkuji. Toto je můj první návrh zprávy, který v Evropském parlamentu předkládám. To znamená, že jsem se snažila, aby to bylo co možná nejlepší. Z informací, které jsem měla od vás, jsem zjistila, že někdy vládne určitá, určitý nedostatek důvěry. Ne všechny členské státy mají stejnou politiku na místní a regionální úrovni. A to znamená, že bohužel dochází k tomu, že ne všichni se dostanou ke stejným informacím a v důsledku toho přijdou o důvěru ztratí důvěru. Většina lidí se tady ptala, jestli by nebylo možné, abychom vytvořili určitý nezávislý orgán, který by informoval, který by poskytoval informace. Byl by to bylo by to místo nebo instituce, na kterou by se lidi mohli obrátit, pokud by něco nefungovalo nebo pokud by nevěděli, jak něco provádět v souladu se zákonem. Eh, někdy eh, totiž ty problémy eh, vyvstávají z toho, že tu není dostatek informací a v důsledku toho je tu nedostatek důvěry. Byla bych tedy velmi ráda, kdybyste mi předložili veškeré vaše návrhy, cokoliv, co by mohlo tuto zprávu ještě vylepšit. Děkuji. Děkuji vám. Ráda bych vás upozornila na to, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů vyprší v poledne ve středu 16. prosince, tady 16. prosince ve 12 hodin. A nyní můžeme pokračovat a můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. Půjde o výměnu názorů, pokud jde o evropskou územní spolupráci, osvědčené postupy a inovativní nástroje. Za tuto zprávu, co by zpravodajka zodpovídám já, to znamená, že si sama předám slovo. Je tu nějaký zvláštní postup pro situaci, kdy je zpravodajem předsedkyně, sekretariát mi říká, že ne, to znamená, že já budu hrát tuto dvojedinou roli. Dovolte mi, abych hovořila svým rodným jazykem, bulharsky, bude to pro mě lepší. Evropská územní spolupráce je jednou z oblastí, o kterou mají členské státy a regiony velký zájem. Evropská územní spolupráce je totiž klíčová pro budování přeshraničních meziregionálních partnerství v rámci EU bych ráda představila svoje myšlenky, základní body, pokud jde o tuto zprávu. Ráda bych vyzdvihla význam evropské územní spolupráce ETC. Je to totiž e, klíčový prvek politiky soudržnosti. Vynasnažím se přitom soustředit na hlavní strukturu své zprávy, představím její hlavní body a také to, co tady v textu považuji za nejdůležitější. Nejprve přidaná hodnota, která se skrývá za ETC, za Evropskou územní spoluprácí a to, čímž napomáhá naplnění strategie Evropa 2020. Podporuje eh, soudržnost. Kromě toho je to nástroj pro územní inovace, přispívá ke koordinaci jednotlivých politických oblastí a k jejich soudržnosti a této souvislosti bych ráda zmínila Evropská uskupení pro územní spolupráci, která v tomto ohledu hrají velmi eh, důležitou roli. Myslím si, že jedna z nejdůležitějších částí této zprávy se bude věnovat i zjednodušení ETC, protože to je společný úkol pro všechny oblasti politiky soudržnosti. A má to zvláštní význam především pokud jde o ETC, to znamená Evropskou územní spolupráci. Podívám se také na období, které nastane po roku 2020, pokud jde o posílení důvěry budou eh, veřejnosti v ETC a také pokud jde o zlepšení viditelnosti Evropské územní spolupráce. Vím, že všechny tyto body se mohou stát podnětem k velmi živé diskuzi a také se stanou základem pro budoucí eh, koncepci, pokud jde o evropskou územní spolupráci. Mohli bychom diskutovat i o celé řadě dalších bodů. Doufám, že dneska ta eh, diskuze bude taková prvotní, úvodní a že i během ní představíte nějaké další podněty. Pokud se podíváme na strategii Evropa 2020, tak musíme zdůraznit, že právě evropská územní spolupráce může významným způsobem přispět k, k tomu, abychom využili ekonomický potenciál jednotlivých regionů, především příhraničních regionů, protože evropská územní spolupráce může iniciovat investice, může tyto investice vylepšit v tom smyslu, aby byly více soustředěné, aby byly účinné a to je eh, velmi důležité. Minimálně 80 eh, financování v rámci ETC je určeno do čtyř hlavních oblastí. Inovace a výzkum, digitální agenda, malé a střední podniky a také eh, nízkouhlíková ekonomika. To není náhoda, protože nový koncept počítá s tím, že se bude, budou financovat kvalitní projekty a také bychom chtěli, aby tento nástroj přispěl k lepším výsledkům, k účinnějším opatřením, která podpoří soudržnost. Ráda bych ve své zprávě také zdůraznila příspěvek E, příspěvek, který odvedlo e, lucemburské předsednictví, protože za lucemburského předsednictví se evropská územní spolupráce stala jednou z priorit. Lucemburské předsednictví vydalo celou řadu dokumentů, které se tohoto tématu týkají a které byly představeny na nejrůznějších jednáních. Díky tomu předsednictví umožnilo vytvoření vize pro období, které nastane po roce 2020. V této souvislosti se opíráme o analýzu dosavadního programového období a jeho výsledků, ale zároveň jsme zhodnotili dopad změn, ke kterým v rámci Evropské územní spolupráce došlo v období 2014 až 2020. To znamená, že e, jsme analyzovali i to, čím přispěla Evropská komise, eh, půjde hlavně o analýzu dopadu v roce 2016. Zapojen bude i výbor regionu, protože i výbor regionu k tomu předloží stanovisko, které se bude zabývat významem Evropské územní spolupráce pro EU. Chci ve své zprávě vyzvat k tomu, abychom kladli důraz na eh, orientaci na výsledek. Ráda bych posílila rozpočet na evropskou územní spolupráci. Financování územní spolupráce by mělo být lépe přizpůsobeno potřebám jednotlivých regionů a e, oblastí. My už jsme to přizpůsobení, e, to zacílení probírali, můžeme o tom diskutovat ještě dál. A to především pokud jde o období po roce 2020. Myslím si, že bychom měli mít jasnou vizi, že bychom se měli snažit rozpočet vyvážit a že bychom měli více finančních prostředků soustředit na opatření v, územní, mm, v rámci územní spolupráce. Kromě toho je velmi důležité, abychom sbírali data, abychom si je vyměňovali a to jak na úrovni členských států, tak na úrovni regionů, eh, tak na úrovni evropské. Všechny orgány by si měly vyměňovat informace, měli bychom využívat i údaje, která, které nám poskytuje Eurostat. Pokud jde o Evropskou zemní spolupráci a naplňování cílů e- územní soudržnosti, myslím si, že územní pro, program a policentrický přístup jsou velmi důležité pro to, abychom vytvořili nové územní jednotky, které půjdou nad rámec národních hranic, nad rámec hranic členských států. Myslím si, že tím eh, dostojíme očekáváním občanů, kteří žijí v příhraničních, oblast, příhraničních oblastech. My jsme se tedy snažili vytvořit vlastní vizi, pokud jde o období po roce 2020 a v této souvislosti vycházíme z informací, které máme k dispozici. Dá se předpokládat, že územní soudržnost a územní spolupráce se budou opírat o policentrický přístup. Evropská územní spolupráce je důležitá i pokud jde o makroregionální strategie, protože existuje velmi těsná souvislost mezi územní spoluprací a makroregionálními strategiemi. Evropská územní spolupráce očividně hraje velmi důležitou roli v těch nejvzdálenějších regionech. A v neposlední řadě se domnívám, že bychom měli zdůraznit, že je potřeba eh, zdůrazňovat komplementaritu a lepší koordinaci mezi eh, ústředím a národními eh, orgány. Myslím si, že ta lepší koordinace by měla platit i pro všechny další existující programy a finanční nástroje na evropské úrovni. Kromě toho se ve své zprávě budu zabývat rolí ETC a Interreg, pokud jde o výzkum a vývoj. Především programy Interreg umožňují identifikovat oblasti, kde regiony, členské státy a e, další partneři mají navzájem spolupracovat v rámci přeshraniční spolupráce. V této souvislosti je velmi důležité, abychom dosáhli takzvané inteligentní specializace. tak aby územní spolupráce v Evropě mohla sloužit jako jakási laboratoř pro inovativní projekty. Takovéto projekty by se následně mohly použít i v rámci jiných nástrojů a programů a může to vést k tomu, že e, tu vzniknou přeshraniční nadnárodní výzkumné instituce, přeshraniční výzkumné programy a partnerství v rámci výzkumu a vývoje v celé Evropě co se týče zprávy a koordinace <clears throat> a také evropských seskupení pro územní spolupráci, tam je zásadně důležité, aby eh, byly vzaty v potaz všechna specifika eh, pro zprávu těchto programů. Jinak je také potřeba zamýšlet se nad využitím fondu pro strategické investice i pro tyto případy. Takže komise by měla zvažovat vždycky soudržnost či koherentnost těchto programů s předchozím programovacím obdobím a také by měla předložit um, nějaký odhad dalšího eh, období, programovacího období. Další věcí, která je důležitá, je zjednodušení. Zjednodušení je důležité v oblastech, které spadají pod společná ustanovení, ale také co se týče vnitrostátní politiky, takže je potřeba eh, poskytovat eh, větší pomoci v těchto oblastech a také potřeba využívat ehm, počítačové eh, nástroje Tady jde hlavně o to, aby se eh, ty nástroje používaly eh, co nejefektivněji, nejšíř, nejšířej. Potom samozřejmě máme také možnosti využívat eh, společného veřejného a soukromého investování a partnerství. Během lucemburského předsednictví bylo navrženo, aby byl uplatňován zvláštní nástroj pro řešení sporů mezi partnery, mezi členskými státy v případech eh, teritoriální spolupráce, zejména tedy právě u evropských uskupení pro územní spolupráci. Všechny tyhle ty příležitosti můžeme ještě více rozvíjet, pokud se do toho zapojí všechny zainteresované strany. Když hovoříme o té územní spolupráci nad rámec stávajícího programového období, Měli bychom myslet také na posílení role Interregu, to znamená lepší koordinace, více inovací, přitažení eh, soukromých investic a také vytváření nejrůznějších strategií pro územní eh, rozvoj, a to mezi členskými státy, ale také mezi regiony. Ještě jednu věc bych ráda zdůraznila ve své zprávě a to je význam a viditelnost územní spolupráce. Musíme posilovat povědomí o výsledcích, musíme hodnotit ehm, fungování eh, těchto územních ehm, těchto programů územní spolupráce. Takže tohle to byly takové moje první ehm, myšlenky na téma Evropské územní spolupráce a těším se na vaše připomínky, otázky, komentáře. A nyní hned se obracím na stínového zpravodaje pana Hetmana. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě bych vám chtěl poděkovat. Děkuji paní zpravodajce za velmi zajímavý úvod k dokumentu, který doufám už brzy také dostaneme do rukou. Evropská územní spolupráce je předmětem zájmu eh, příjemců. Oni se o to zajímají už 25 let. Tady vlastně je to příkladem nástroje, Eh, jež mají v oblibě nevládní organizace, eh, malé obce a opravdu jsou některé projekty, které jsou takto prováděny na té nejnižší úrovni. Jsou to eh, projekty, které řeší velmi praktické problémy, které možná by se mohly zdát nerelevantní z vyšší perspektivy. Od roku 2007 ETC byl takovým paralelním prvkem evropské politiky soudržnosti. To je velmi důležité. Já jsem rád, že paní předsedkyně chce zdůraznit otázku zviditelňování výsledků takovýchto programů, protože to se často přehlíží a přitom jsou obrovsky relevantní pro daná společenství. Tohle to jsou programy, které už urazily obrovský kus cesty, byly za posledních 25 let velmi flexibilní. Třeba v 90. letech se zaměřovali na eh, dopravní projekty, infrastrukturní projekty, potom to byly pro, projekty environmentální v oblasti cestovního ruchu, výměny mládeže a podobně. Takže to opravdu skvělý nástroj, který musíme propagovat a jehož výsledky musíme zviditelňovat. Když se vrátím k naší předchozí debatě, ti, kteří pracují na těch IT, by se mohli inspirovat tím, jak to funguje v oblasti ETC. To jsou třeba některé zastřešující projekty, které byly mm, implementovány evropskými regiony. Tam e, bylo dosaženo opravdu některých skvělých výsledků. Já jsem tedy velmi rád, že nás čeká také zjednodušení ve všech oblastech, kde tyhle ty evropské finanční nástroje jsou používány. Tam je zjednodušení potřebné. Já mám tuto zkušenost i z Polska, kde jsem zodpovídal za územní spolupráci na úrovni ministerské a já znám celou řadu lidí, kteří zodpovídají za provádění programu. A každý ten program má trošku jiné perspektivy, jiné um, problémy, což je samozřejmě pochopitelné. Někdy třeba na jedné hranici jsou implementovány tři programy, což je dobré, protože to znamená, že ti, kteří využívají ty programy je mohou nejvíce ovlivnit. Spolupráce je také obrovsky důležitá a my na ní musíme upínat svou pozornost. Paní předsedkyně také říkala, že Interreg se konečně má stát součástí evropské územní spolupráce. zatím eh, to takto na řadě míst nebylo implementováno. Možná ani ne, protože by chyběly finanční nástroje, ale spíš proto, že nejsou systémová řešení. HTC e by se mělo eh, tedy zapojit do provádění projektů, které si přejí některé místní samozprávy, eh, regionální samozprávy v přeshraničním kontextu musíme k ETC zaujmout inovativní přístup. Nesmíme se zaměřit pouze na projekty, které jsou prováděny v místních e, komunitách. Musíme se podívat i na jiné oblasti. Poskytnu příklad třeba výzkumu a vývoje. To bychom mohli také zapojit, vlastně zapracovat do té zprávy v budoucnu bychom se mohli třeba snažit také o podporu některých podnikatelských řešení z přeshraniční perspektivy. Dnes některé podniky takto mezi sebou spolupracují, ale nemají přímou podporu, takže bychom se mohli zamyslet nad tím, jak tu situaci změnit. A to zejména nyní, kdy v řadě zemí máme poměrně vysokou míru nezaměstnanosti. Většinou pohraniční oblasti jsou periferními oblastmi ve členských zemích a tyhle ty nástroje, tyhle programy by tedy mohly podpořit ehm, podnikatelské projekty, vytváření pracovních příležitostí a mohly by třeba zabránit tomu, aby mladé, mladí lidé odcházeli do jiných regionů nebo do velkých měst. Já věřím, že naše rozhovory k tomuto tématu budou eh, plodné a také věřím, že vaše zpráva, paní předsedkyně, bude velmi zajímavá, eh, zajímavý výchozí bod pro naši rozpravu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já bych jenom chtěla zmínit, že paní Dančiva dnes nemohla přijít a poslala mi své písemné připomínky stínové zpravodajky. To všechno díky tomu, že tahle schůze je v pondělí. Nyní ale dám slovo panu Evan Miltenburkovi. Máte slovo. Mm. Děkuji. Děkuji. Váš návrh pro to, jak pracovat s tou zprávou, je velmi užitečný. Já mám jenom dvě připomínky. Za prvé, eh, mobilita pracovníků přeshraničních. To je velmi důležitá věc, která by se do té zprávy měla dostat. Mm vě, je řada Evropanů, kteří třeba mají nějaký talent, ale nemohou jej uplatňovat přeshraničně, protože třeba právě v jejich oblasti to není možné a nejsou proto nějaké evropské rámce, takže tohle to bychom určitě měli podpořit. Samozřejmě čekáme na balíček komisaře Tysena, ale bylo by to dobré mít i v rámci toho ETC. Druhá věc, které se chci vyjádřit, je regulační rámec a vlastně zpráva těch programů. Když hovořím s podnikateli, hovořím o Interregu, tak vlastně první věc, kterou mi říkají, je dobrá, je to hezké. Ale když chcete být certifikován jako někdo, kdo se specializuje na administrativu, na zprávu, toho, že tedy dáme účty na, do nějaké složky a pak to někam strčíme do šuplíku, když chcete hovořit ho, s hodně auditory, s kontrolory evropských fondů, tak v pořádku. Ale pokud eh, tohle to není ten váš hlavní talent, pokud to není váš core business, tak eh, pokud máte malý a střední podnik nebo nějaký startup a zaměříte se například na vytváření pracovních příležitostí a růstu, tak se můžete do, toho, do celé té zprávy evropských fondů úplně zamotat, protože tam požadujeme jiné dovednosti než eh, podnikavost a eh, vytváření eh, statků. Takže tady jde opravdu o to, abychom zjednodušili zprávu evropských fondů, zejména co se týče ETC a Interregu protože někdy vůbec ten orgán příslušný není ve vaší zemi. Eh, někteří eh, lidé, kteří se mnou hovoří, ehm, kteří mají zkušenosti z mé země v, eh, v, s programem Interreg, tak ehm, tam vlastně ten správ, spravující orgán je v Lille, vůbec, vůbec není v Holandsku. A co se potom stane, kdyby náhodou ve Francii vyhrala volby třeba Front National, jak by to tam asi vypadalo. Takže pokud máme takhle pracovat přeshraničně, můžeme to podporovat, ale zjednodušme ta pravidla, snižme administrativní zátěž protože podnikatelé, lidé, kteří pracují také třeba v akademii, na univerzitách, prostě nemají čas na to, aby vyplňovali veškeré tyhle formuláře. Děkuji mnohokrát a nyní paní Vana, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já ještě jednou omlouvám stínového zpravodaje, pana Hopého, za, eh, který nemohl přijít avšak vítá tuto iniciativu. Je důležité, aby eh, parlament se vyjádřil k tomuto tématu už právě proto, že Interreg slaví 25. narozeniny, závěry rady, jak už byly řečeno, <clears throat> před deseti dny. Evropská územní spolupráce je jedním z nástrojů této politiky, která má v podstatě asi největší přidanou hodnotu a ukazuje se, že čím déle taková spolupráce trvá, tím eh, lepší je, tím vlastně menší bariérou je hranice. Je proto velmi důležité, aby byly poskytnuty dostatečné zdroje pro evropskou územní spolupráci. Ovšem v této chvíli tomu tak není. Územní spolupráce se potýká s konkrétními problémy v programování a implementaci, takže nemůže také využívat to, co dělají některé mainstreamové programy, že se třeba tedy zaměřuje mm, na výsledky. To bychom měli prostě definovat jinak. A určitě bychom měli se zamyslet nad tím, jak tyhle programy by mohly eh, být uplatněny při řešení uprchlické krize eh, Pan Hope také chce přispět do této zpráce, má velké zkušenosti v téhle oblasti, protože byl starostou města v, poz- v pohraničí a zaměřil se na tři věci. Za prvé je to praktický dopad ETC na ten um, rozvoj, opravdu praktický rozvoj uh, pohraničí, pohraničních regionů. Druhá věc je definice výjimečných kvalit ETC které, jak se liší od těch mainstreamových programů a za třetí se chce zaměřit na dopad na kvalitu života jako celek a také na životní prostředí zejména. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Adinalfi. Děkuji paní předsedkyně teritoriální spolupráce je jeden z cílů programu a investic, ale je zde hlavní cíl v této historické době, který je v tom právě motivovat státy, aby spolupracovali a pracovali na společných eh, projektech, vyměňovali si zkušenosti. Je tedy třeba motivovat jak přes hraniční spolupráci, což i eh, posílí efektivitu politiky soudržnosti a v podstatě i eh, tato soudržnost tedy musí respektovat kritéria. Řada našich teritorií trpí eh, mm, velkými problémy a proto výměna zkušeností a interregionální spolupráce může být pro ně velice cená. Spolupráce a územní rozvoj, především přeshraniční eh, rozvoj, proto je důležitý a zde chci zdůraznit, že by to nemělo být ale pouze funkčním směrem, ale vždycky je třeba vzít do úvahy potřeby regionů či daných teritorií a ty je třeba vždycky prosazovat, chránit. Například eh, i eh, jsou to tedy projekty které jsou podstatné a mm, já doufám, že všichni a mm, stín, stínoví zpravodajové budou souhlasit a budou vzájemně e, pracovat na stejném cíli. Já jsem e, náhradnice, já mm, jsem nová v tomto výboru a já doufám, že tato bude příležitost poznat lépe kolegy a začít s nimi skutečně spolupracovat. Děkuji. Pan van Nisteroy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl pouze doplnit k tomu, co řekl pan Hetman, toto. Vy jste řekl v té prezentaci, že se chcete zaměřit na vyhlídky do budoucna. Chcete se podívat na to, jaké jsou nejlepší zkušenosti a inovace. To mě velice těší, když to slyším, protože my jsme trochu byli e, zklamáni, když jsme e, si přečetli tu poslední zprávu, která se týká teritoriální soudržnosti a spolupráce. Tam se to nezdůrazňovalo a proto my jako parlament, my opět tedy přicházíme s tímto bodem, to znamená díváme se do budoucna na ty různé postupy, které kde existují. Pokud se podíváme na začátek eh, programu 2014 až 2020, tak zjistíme, že tady máme dva těžké roky, neříkám ztracené roky, ale těžké roky, roky, kdy jsme se snažili vůbec pochopit, jak budou fungovat eh, tyto nové předpisy, ty partnerské smlouvy, potom operační programy. My jsme se snažili mm, je implementovat a mm, bylo by dobré, kdybychom se ponaučili a použili ty zkušenosti v příštím programem období a při příštích předpisech. A je třeba tedy, abychom byli eh, připraveni, abychom měli již v roce 2020 nové návrhy, které by vycházely z tohoto hodnocení. Parlament to již vyjadřoval ve zprávě Deutsch kde se vyjadřoval ke spolupráci, která je zásadní. Vy sama jste byla také minulý týden v Lucemburku a víte, že teritoriální záležitosti ehm, tady panuje schoda mezi členskými státy. A když se podíváte na výbor regionu nedávno, ehm, se sešly výbor regionu a Rada Evropy, protože mají obavy z toho, že Schengen je pod tlakem, protože některé vlády jej spochybňují. A z této schůze vzešel takový signál, aby teritoriální eh, spolupráce pokračovala, protože ta stojí a padá právě se hranicemi nebo se Schengenem, takže apel byl nezavádět opět hranice. Hmm, protože když budete zastavovat kamiony na hranicích, tak to bude velice problematické. Je třeba se podívat na situaci v Evropě a ukázat, že teritoriální územní politika je pro nás zásadní a díky této zprávě vysíláme, vysíláte správný signál a budu se těšit na příští diskuzi. V dalších našich oblastech jiných politik se tě to, že územní dimenze a přeshraniční spolupráce nejsou dostatečně zohledňovány. Měly by tedy být reflektovány i v jiných politikách. Těším se na váš návrh. Děkuji, děkuji. Paní Breso, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. I já mám velký zájem o eh, vidět, jak eh, přistoupíte k aspektům inovací, poněvadž, jak jste připomněla, my teď eh, po 25 letech tohoto nástroje teď se zamýšlíme a přehodnocujeme já vždycky jsem žila v, pří, eh, v příhraničním regionu, takže vždycky jsem podporovala politiky územní soudržnosti a přeshraniční spolupráce. Ale jak dobře víte, územní soudržnost eh, je rozdělena do třech nástrojů. Jeden se týká území, příhraničního území, další regionu a jedno, jeden nástroj, který vytváří tu sítě, network mezi regiony, virtuální síť, která tedy nebere do úvahy fyzické vzdálenosti mezi danými územími. Já si myslím, že úvaha, analýza toho, eh, do jaké míry skutečně přispěly tyto nástroje k skutečné soudržnosti, především přeshraniční nebo příhraniční, to je nutné si provést, protože i Schengen, jak jsme tady slyšeli, ten teď je teď pod velkým tlakem kvůli dramatické situaci. A možná ale bychom potřebovali více Schengenu, abychom překonali ty vzdálenosti mezi územími, e, protože často to jsou mikroprojekty, které metodicky se týkaly spíše lokálního rozvoje. Já si myslím, že pokud bychom chtěli rozpracovat tyto nástroje, tak by to měl být skutečně nástroj, který bude eh, rozvíjet více politik. Spíše politiky než metody. A to především by bylo zajímavé vědět, kolik eh, těch evropských skupin územní spolupráce právě vzniklo díky Eh, těm projekt, díky těm projektům, těm nástrojům územní spolupráce. A zdali skutečně tyto nástroje jsou ještě užitečné teď, v době, kdy máme makroregionální strategii. A skutečně je to k něčemu mít i ty eh, nástroje eh, někde mezi a nebylo by lepší ty zdroje dát na Eh, projekty větších rozměrů? Já si myslím, že to téma, jak inovovat, i s ohledem na to, že se o tom hodně hovoří, ale eh, někde ano, ne všude a někde ty projekty skutečně sloužily k tomu, že se rozvíjela spolupráce mezi městy, univerzitami, vznikaly společné nemocnice, společná výzkumná centra a tak dále, ale eh, tam mm, takže tam je, úspěch je, ale často není viděn, takže dojem je takový, že se zafinancovaly ty malé projekty, ale nakonec ve finále nejsou žádné konkrétní výsledky, které by měly dopad na teritoriální rozvoj a s tím, že hlavně se čerpá samozřejmě z fondů e, eh, politiky soudržnosti, tedy regionální rozvoj, fond soudržnosti, fond, Evropský sociální fond. A mm, kdybychom je měli používat dohromady, všechny tyto fondy, tak právě by to mělo být díky nástrojům teritoriální spolupráce a mm, Mm, takže toto, mm, ale asi vzbudí určité pochybnosti, pokud budeme nutně eh, povinně je muset používat, takže vzniknou určité pochybnosti i o metodice. A dále eh, financování network eh, těch sítí pouze prostřednictvím, tedy v různých těch evropských teritoriích. A teď je otázka, k čemu konkrétnímu to vedlo. V zásadě jsou to nástroje pro to, abychom, aby našli se partneři, kteří budou předkládat společné projekty, anebo to vedlo i k něčemu jinému ještě. Já bych velice ráda věděla, nebo slyšela, aby do, abychom do budoucna vzešli z určité analýzy, analýzy reálných výsledků mm, v této oblasti, kterých jsme dosáhli. A ne jenom prostě slyšet slova chvály, protože pokud skutečně se zjistí nakonec, že spolupráce na úrovni hranic je slabá, křehká a že zde je určitá pochybnost ohledně eh, vůbec užitečnosti údajů, Eh, které jsme získali z těchto fondů, tak eh, možná asi bychom neměli to brát za hotovou věc a klást si otázky konkrétnější, eh, jaksi náročnější, být skutečně šli k meritu věci protože Evropa se snaží mít nástroje na překonování na hranic, ale ty hranice mm, jaksi mm, nemizí i bez ohledu na eh, vliv těch externích jevů, které dávají vzniknout různým nacionalismům. Takže já bych <clears throat> ráda, abychom i do té zprávy dali určité pochybnosti, vyjádřili pochybnosti, které máme um, samozřejmě ty nástroje byly užitečné, to je jasné, jsou pořád užitečné, ale jak? Jakým způsobem možná by bylo třeba je přehodnotit? Děkuji. Thank you. And now Mr. Děkuji. A nyní pan Polčák. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já se nejprve chci omluvit, že jsem přišel z důvodu souběžně konajícího výboru a zemědělského a rozvoj venkova takže jsem neslyšel přednesení ústní zprávy nicméně jsem seznámen s těmi písemnými podklady a chtěl bych se jenom zeptat navázat trochu na pana kolegu van miltenburga který eh, hovořil právě o úbytku administrativy a byrokracie v souvislosti s, eh, s těmi dobrými příklady a evropské územní spolupráce a eh, zde bych se chtěl právě zeptat jestli už jsou nějaké měřitelné cíle dosažení měřitelných cílů Eh, právě eh, i v důsledku zavedení toho zvláštního eh, nařízení je to vlastně poprvé kdy evropská územní spolupráce má zvláštní nařízení a ty motivace byly popsány právě v té důvodové zprávě jedna z nich byla právě úbytek administrativy a pokud jde o tu měřitelnost cílů navazuji na paní kolegyni bresso já bych taky přivítal to kdybychom například i ty inovační cíle Eh, evropské územní přeshraniční spolupráce eh, měly v té zprávě eh, popsány a právě kladly důraz na jejich měřitelnost v odstupu určitého času. takže tolik pouze ode mě ve stručnosti a ještě se jednou omlouvám za pozdní příchod. děkuji. Thank you, thank you. Buda. Děkuji a nyní má slovo pan Buda, prosím. Děkuji. Budu velmi stručný. Rád bych upozornil na to, že Evropská územní spolupráce v podstatě je projevem existence Evropské unie, protože nemůžeme mluvit o Evropské unii, aniž bychom zároveň eh, nerealizovali evropskou územní spolupráci. A nyní k tomu, co řekl pan Van Nistelrooy. Musíme hledět směrem vpřed směrem do budoucna, k čemu se dost, chceme dostat. A v této souvislosti se nabízí otázka, odkud vlastně dneska vycházíme, co dneska na územní úrovni, na té regionální úrovni nefunguje. I pan kolega eh, Polčák řekl, že určité cíle musí být měřitelné. Bohužel je to tak, že mnoho lidí, ať už se jedná o výbor Agri nebo o výbor Regi, mnoho lidí chce zjednodušení přístupu k evropským prostředkům. Já jsem se dnes dopoledne setkal s lékaři, univerzitními profesory ve svém rodném městě a všichni hovořili o tom, že je velmi obtížné dostat se k evropským prostředkům že je to velmi komplikované, že mají čtyři programy v USA, tři v Indii, dva v, Chí- eh, v Číně, ale žádný program v Evropské unii. A proč? Proč tomu tak je? Proč se nemohou dostat k finančním prostředkům z EU? Proč jsou ty postupy tak složité? Jaká najdeme řešení, tak abychom mohli se dostat k těm penězům a abychom splnili naše cíle. Nyní tedy předávám slovo zástupci Evropské komise. Chtěli byste se vyjádřit k té první výměně názorů? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych trochu osvětlila tento budoucí, tu budoucí diskuzi. V roce 2016 v létě by poslanci měli získat hodnocení období od roku 2013, což by měl být takový podnět k zamyšlení a pro diskuzi do budoucna, to je první věc. A kromě toho v nadcházejících týdnech by komise měla přijmout zprávu podle článku 16, to je tedy nařízení o společných ustanoveních. Díky tomu byste měli získat přehled o programovém období ehm, pro programy Interreg. Za třetí, historicky poprvé, protože, jak zdůraznila paní předsedkyně, my eh, tady poprvé jsme analýzu aerobarometru věnovali vnímání příhraničních regionů ne pouze vnímání interagu, což bude tedy zajímavé pro vás, pro vaši práci, ale také vnímání intenzity spolupráce v příhraničních oblastech. Je to poprvé, je to historické novum a to znamená, že do budoucna budeme schopni měřit, do jaké míry programy Interreg byly užitečné efektivní a do jaké míry naopak užitečné efektivní nebyly. Jestli jsme tedy evropské finanční prostředky eh, vynaložili efektivním a užitečným způsobem. To je takové eh, tedy první hodnocení, první údaje, protože zatím jsme nic takového nedělali. Na iniciativu paní komisařky Koriny Kretu tu eh, komise zahájila v září takovou přezrenční revizi. První pilíř této revize má představovat určitý inventář, eh, určitou inventuru těch eh, zbývajících hraničních překážek, to znamená překážek na hranicích. Eh, pokud jde o programové období 2014-2020, tak jsme tedy byli požádáni, abychom odstranili ty překážky na hranicích, ať už ta obálka pro Interreg bude jakákoliv, a ať už dostaneme cokoliv, tak bychom tedy měli vzít v potaz e, jak ty nevýhody, tak potenciál každé programové oblasti. My jsme to předali expertní skupině počátkem tohoto roku, konkrétně v, e, v únoru, a byla tedy provedena studie, která by měla poskytnout validní data do budoucna. Tolik tedy pět eh, bodů, na které jsem vás chtěla upozornit. Tuto vám, v tuto chvíli vám, paní předsedkyně, děkuji za pozornost. Děkuji všem kolegům za komentáře a děkuji vám také za velmi zajímavé podněty a návrhy. Děkuji také eh, Evropské komisi za její komentář. V tuto chvíli mohu konstatovat, že to vypadá tak, že ta zpráva eh, se setkala s velkým zájmem vzhledem k situaci, ve které se v tuto chvíli nacházíme. To je první věc. A druhá věc, eh, veškeré instituce Evropské unie přikládají územní spolupráci velký význam. A to je také důležité. Děkuji vám tedy za veškeré podněty, já je zapracuji, zapracuji vaše návrhy a počítám s tím, že se tedy brzy setkáme se stínovými zpravodaji a že to naše vzájemné setkání bude také velmi zajímavé. Děkuji. A tím se dostáváme k další velmi zajímavé zprávě provádění tematického cíle zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Spravodajem je paní Damato. Máme tu zastoupeny některé stínové zpravodaje, jiní tu bohužel nejsou, nicméně eh, jak jste si již všimli, prezentace stínových zpravodajů dnes proběhly velmi inovativním způsobem. To znamená, že dnes proběhne úvodní výměna názorů o této zprávě. Zpráva se zaměří na hlavní výzvy při naplňování tematického cíle 3 v programování a kromě toho analyzuje provádění synergických efektů a je to tedy zpráva o provádění, první, na které v tomto roce pracujeme. V tuto chvíli předávám slovo paní Damato, aby k tomu mohla přednést svůj prvotní komentář. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, jak víte, jak právě řekla paní předsedkyně, je to první zpráva o implementaci, eh, která se týká programového období 2014 až 2020. A požadavek, abychom měli tuto zprávu, to vychází z faktu, že je třeba monitorovat eh, realizaci mm, mm, operativních operačních programů již v této fázi. Především, abychom zjistili, zda tyto programy reflektují eh, ducha dohod o partnerství a mm, principy nařízení jako takové, takže je třeba znát i jaká byla tedy pozice parlamentu během vyjednávání a zjistit, zda skutečně reálně byli zapojeni stakeholders eh, již v předběžné fázi, protože jinak je zde riziko, že ty eh, výsledky poté, až ten program bude v běhu, nebudou uspokojivé a bude těžké potom napravit eh, tyto nedostatky. A potom by vznikla i taková nedůvěra, nedůvěra vůči institucím, které zastupujeme. Takže to rozhodnutí, že zaprvé zanalizujeme cíl, tematický eh, cíl, který se týká malých středních podniků, tak to vychází z toho, že tyto eh, podniky eh, mají velkou roli v naší ekonomice. Víme, že více než 50 pardon, že 90% podniků je právě, jsou právě malé střední podniky a že jsou důležité pro modernizaci ekonomiky, především v těch méně rozvinutých regionech. Tam hrají velkou roli. Jsme na začátku programového období, ale již můžeme z toho vyvodit určité poznámky, pokud jde o strukturu operačních programů díky i monitoringu, který provádí komise monitoring, který se týká těch takzvaných partnerských smluv a operativních programů, eh, zdrojů a kvality programů. Za prvé, tematický cíl číslo 3 nepředvídá systematické používání e, strategie tzv. inteligentní specializace. Takže by bylo zajímavé prověřit, zda toto může mít nějaké důsledky na kvalitu e, programů, které se věnují malým středním podnikům. Je zde riziko, že méně rozvinuté regiony budou investovat méně, méně do inovativních podniků. Jak víme, e, strategie inteligentního růstu, tak ta se týká několika sektorů, včetně těch tradičních finančních. A mm, z tohoto důvodu víme, že Joint Research Center eh, ze Sevilly právě se snaží rozvíjet platformy, tematické platformy eh, R IS3. Také třeba prověřit, eh, do jaké míry nástroje finančního inženýrství jsou vůbec součástí těchto programů, protože v předchozích programech tyto nástroje se nepoužívaly nebo ne efektivně. A takže bychom měli umožnit, aby pro to nové období tomu tak bylo. A mm, my si klademe otázku, zdali zjednodušení, to je jeden z hlavních principů nového programového období, zdali skutečně se to aplikuje na úrovni operačních programů. Malé střední podniky velice často naráží na problémy e, získat tyto fondy, protože mají problém vůbec s tím připravit ty projekty. Musíme třeba, musíme tedy monitorovat, e, aby ty nové nástroje skutečně byly dostupné, aby byly jednoduché a dostupné všem podnikům. Z tohoto pohledu si myslíme, že je užitečné zde hovořit i o otázce eh, skluzů s platbami. Každý měsíc v Evropě stovky malých středních podniků bankrotují páně právě proto, že nebyly zaplaceny vystavené faktury. Zde existuje směrnice 2011-7 EU, která se týká právě plateb v obchodních transakcích. Ty a ta by se měla eh, aplikovat i ze strany členských států. A je mm, třeba říci, že tyto průtahy s platbami jsou velkou překážkou právě konkurenceschopnosti malých středních podniků a vůbec i proto, abychom mohli realizovat jednotný trh. Nejde pouze o to eh, prověřovat, eh, jaké ty prostředky dostaly malé střední podniky. Musíme také zajistit, že ty fondy půjdou přímo a rychle těmto podnikům. Je tudíž třeba kontrolovat, že v operačních programech ti příjemci těchto opatření budou právě ty malé střední podniky přímo, že to budou příjemci. A eh, administrativní kapacita lokálních orgánů je proto zásadní. Je třeba rozvíjet moderní investiční programy, které se zaměří na dlouhodobý rozvoj rozvoj, eh, a které, což bude propojeno se schopnostmi, možnostmi daných teritorií. Jde o to, aby to bylo všechno průřezové, transversální a my s kolegy budeme snažit se eh, i dotknout eh, veškerých aspektů ekologických, sociálně-ekonomických a vůbec těch historických, které jsou často důvodem mm, toho, jaký, v jakém stavu se nachází malé střední podniky. Jde o mm, mm, zelenou ekonomiku, jde o efektivní řízení a zprávy zprávu zdrojů. Eh, průměru 40 nákladů výrobního průmyslu v Evropě právě to jsou suroviny, které toto představují a pouze 20 jsou náklady na mzdy pracovní sílu. Zároveň mm, propagace malých středních podniků v Evropě to přispěje k tomu, že se i zkrátí eh, ten řetězec, distribuční řetězec. My tomu říkáme kilometr nula, protože budou se organizovat do takzvaných klastrů a zkrátí se doprava. Je třeba tedy e, investovat, lokálně investovat, což bude mít jen kaskádový efekt a je třeba respektovat tradice a místní know-how. A především pozornost je třeba věnovat mikropodnikům, eh, tedy těm podnikům, které mají méně než 10 zaměstnanců, které představují velké procento v počtu malých středních podniků a mimo jiné tyto malé, malé mikropodniky každý den naráží na problém přístupu k eh, finančním zdrojům, úvěrům a podobně. Je třeba tedy zajistit, že eh, vše ty, všechny ty nástroje, které máme, že se aplikují korektně. Malé střední podniky totiž mohou skutečně přispět dlouhodobému ekonomickému rozvoji, ale to bude platit pouze, pokud budeme správně realizovat naši politiku soudržnosti. Já tedy doufám, že kolegové, stínoví, koleg, stínoví zpravodajové a skupiny přispějí k mé zprávě a já se budu snažit samozřejmě vám co nejdříve předložit harmonogram našich eh, schůzí a průběžně vám budu předkládat, jakými tématy se budeme zabývat, kromě tedy toho obecného rámce, který jsem dnes prezentovala. Zde děkuji všem předem. Thank you, thank you very much. Uh, now I'll... Uh, děkuji. A nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové, uh, kteří jsou tu zastoupeni. Možná, že nejprve dám slovo paní Tomašič. Děkuji, paní předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, ráda bych poděkovala paní zpravodajce za skvělou práci a ráda bych řekla, že v novém programovém období 2014 až 2020 Eh, pokud jde o alokaci 970 milionů euro z regionálního rozvoje, jsme tedy jednak financovali horizontální podporu podnikatelům v různých oblastech činnosti a kromě toho jsme podporovali inovativní podnikání a finanční nástroje, podobně jako půjčky, eh, záruky a eh, rizikový kapitál. Máme tady co dočinění s velkou možností vytváření pracovních míst, což by mohlo vést ke snižování nezaměstnanosti a také k tomu, abychom se lépe postavili eh, demografickým změnám. Myslím si, že tento nástroj může také posílit konkurenceschopnost, může zvýšit ochranu pracovníků, podpořit eh, eh, výnosy a tedy produkt vyrobený na hlavu Musíme si uvědomit, že velmi důležitá je propo- důležité je propojení tohoto nástroje s vývojem a s technologickým pokrokem. Analýza ukazuje, že nedostatek financování je zásadní. Velká část malých a středních podniků se totiž nedostane k financování od bank. Banky se zdráhají, jen nerady na sebe berou riziko. Je to dáno tím, že 75 malých a středních podniků nebo to vede naopak k tomu, že 75 malých a středních podniků se financuje samo. Rizikový kapitál tady v podstatě neexistuje a i také ta instituce Business Angels tady není dostatečně vyvinutá. Malá, malé a střední podniky potřebují profesionální podporu ve svém podnikání. Většina těchto malých a středních podniků si stávající služby eh, nemůže dovolit. My potřebujeme služby, které budou kvalitní, a které budou schopny poskytnout odpovědi a řešení na problémy malých a středních podniků. Malé a střední podniky totiž vyžadují specifické služby, proto musíme vytvořit prostředí, kde podniky budou schopny růst, rozvíjet se a zároveň musíme snižovat regulační zátěž. Musíme vytvářet nové podnikatelské příležitosti a nové dovednosti na digitálním trhu. Myslím si, že přístup k financování by se měl zjednodušit. Postupy pro startupy by měly být kratší a levnější. V některých členských státech je možno společnost založit během tří dnů, v jiných členských státech eh, je eh, toto období úplně jiné. To znamená, že musíme vytvořit musíme odstranit překážky v této oblasti, překážky eh, při převádění společností. Musíme si uvědomit, že tedy s během jednoho roku eh, se ve, společ- eh, ve Evropě převede mnoho společností. A nyní pan Astrevičius. Madam Chair, colleagues. Paní předsedkyně, milí kolegové, jménem frakce ALDE bych rád poděkoval kolegyni za AFD, EFDD paní Amato za práci, kterou odvedla na této zprávě pro výbor REGI Musíme si uvědomit, že politika soudržnosti má velký význam a že, by tedy, a že má velký dopad na vytváření pracovních míst a hospodářský růst. O tom nikdo nepochybuje. Má to velký význam pro vytváření nových pracovních míst a také pro konkurenceschopnost malých a středních podniků. Domnívám se, že tato zpráva je dobrá příležitost pro to, abychom eh, provedli určitou inventuru toho, kde se v tuto chvíli nacházíme, jak to vypadá s reformami politiky soudržnosti. Hovoříme tady o objemu 140 miliard na období 2014 až 2020. Pokud jde o politické priority, tak frakce ALDE i nadále volá potom, abychom zlepšili ehm, podnikatelského ducha v Evropě a abychom dále lepšili eh, rámcové podmínky pro malé a střední podniky. Rostoucí investice, zjednodušená společná pravidla, synergické efekty mezi různými programy, diversifikace zdrojů, financování pro malé a střední podniky, všechny tyto eh, způsoby jsou součástí nové reformované politiky soudržnosti a navazujeme tady na úspěchy období 2007 až 2013, kdy více než 95 startupů eh, právě právě vzniklo eh, v oblasti malých a středních podniků a vznikla tu také většina nových pracovních míst. To znamená, že bychom měli navázat na zlepšení, ke kterým došlo a která potřebujeme i nadále, tak abychom zajistili, že malé a střední podniky budou moci dobře a plně využívat strukturální fondy a zároveň bude, budou moci eh, naplňovat doporučení, která se týkají těch dosud nevyřešených otázek. Rád bych vyzval i vás, milí kolegové, když budeme společně sepisovat tuto zprávu, tak by bylo dobré, abychom do toho zapojili co možná nejvíce aktérů na regionální a místní úrovni, protože si musíme uvědomit, že to jsou ti koneční příjemci a že s tím také mají tu prvotní zkušenost, zkušenost z první ruky, která je relevantní a která pro nás má velký význam. Pokud máme do budoucna utvářet politiku soudržnosti EU, která bude reálná a užitečná. Já si myslím, že naše dnešní rozprava bude velmi užitečná a že tím nabídneme eh, velmi rozumné návrhy, které se následně vtělí do toho definitivního návrhu zprávy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji a nyní má slovo paní Vana. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych omluvila kolegu, který tu nemůže být, ale který by se s vámi chtěl podělit o několik názorů. Pan Skolač velmi vítá v iniciativu paní Damato. Sdílíme její názory, pokud jde o význam malých a středních podniků malé a střední podniky mají velký význam pro rozvoj ekonomiky na národní úrovni i v EU jako celku. Rádi bychom zdůraznili význam synergických efektů, pokud jde o různé finanční zdroje dostupné malým a středním podnikům. To by mělo vést k tomu, že se e, tedy e, zvýší jejich konkurenceschopnost, měli bychom se zaměřovat i na výzkum a vývoj, protože to by měla být základní silná stránka e, evropských malých a středních podniků na globálním trhu. Doufáme, že eh, paní Damáto, paní zpravodajka se s námi podělí o jakékoliv informace, které dostane od komise, pokud jde o stávající eh, stav využívání synergických efektů Tu musíme si uvědomit, že malé a střední podniky jsou klíčové při podpoře místního rozvoje. To znamená, že bychom byli rádi, kdyby i to se ve té zprávě objevilo. Velmi se těšíme na návrh zprávy a těšíme se na to, že s paní zpravodajkou, s paní Damáto budeme i nadále velmi dobře spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Pan Van Nistelrooy. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych rád řekl, jak zpravodaji, tak stínovým zpravodajům, Dobrá, udělali, řekli jste tady několik věcí. Eh, hovoříme o konkurenceschopnosti, je tady celá řada iniciativ. Teď hovoříme také o financování těchto iniciativ a také o cílech. Je potřeba podívat se na politiku soudržnosti a vnímat ji jako součást nějakého řetězce. Musíme eh, tedy hledat ty synergie. A s těmi synergiemi potom potřebujeme dělat různé věci. Ale samozřejmě máme celou řadu jiných nástrojů, které jsou na trhu. Podívejme se třeba na EFSI, 75 milionů eur. Když se také podíváme na MKB, to je také docela podstatné, takže já si opravdu myslím, že musíme hledat synergie mezi jednotlivými fondy. A další věc. Musíte pohlížet vůbec eh, za hranice, musíte se zamýšlet nad tím, eh, nad tím internacionálním aspektem. Nesmíme zapomínat na internet, digitalizaci pokud pracujete od něk- z venkova, tak se musíte připojit na internet, musíte tam mít také tedy příležitosti být napojeni. K tomu se tedy při- vyjádřil i příslušný komisař. Jsou třeba startupy, které jsou velmi úspěšné na začátku, ale potom se potřebují rozvíjet a získávat větší podíl na trhu. Když se tady podíváme na tu regionální spolupráci, tak to je obrovsky důležité. A e, připomínám ještě to, co jsme říkali pod předchozím bodem na pořadu jednání. se hovoří také o, o, o článku 16 a 40. Když Eh, předkládáte tedy eh, zprávu o prevádění, tak musíte mít jasná čísla, musíte vědět něco o výsledcích, pokud se tedy chcete vyjadřovat k tomu, zda daná politika funguje. Takže to možná by se dalo do té zprávy taky zapracovat, je to důležité. A ještě jedna věc. Já jsem byl na zasedání eh, výboru STOA spolu s Palem, s Paulem Rubikem a dalšími členy. Byl jsem tam spolu s kolegy z výboru ITRE. A my si tedy klademe otázku, co teď s malými středními podniky. Máme chartu eh, pro malé střední podniky, máme celou řadu nástrojů, máme rizikový kapitál, podporu pro startupy a podobně. A mě tedy zajímá, jak do toho eh, zapadá soudržnost. protože to pokrývá řadu oblastí a přitom nikdo nehovořil z těch odborníků o politice soudržnosti, takže co s tím? Měl by tam být nějaký jasný odstavec ve zprávě, který by to vysvětlil. Který by řekl, jak se to dá napojit na regionální nástroje. To, to v té zprávě je potřeba. No, Také je potřeba podívat se, jaké služby jsou poskytovány, jak to můžeme podpořit. A ještě jednu věc. Těší mě, že zmiňujete úsilí společného výzkumného střediska. My tam pojedeme na konci týdne s delegací. Tady tedy hovoříme o podnikatelství a podnikání se pojí s inovacemi. Tady byl zmíněn například eh, sektor eh, IKT. Takže ten podnikatelský duch je zmiňovaný všude. Takže možná byste k tomu mohla také něco říci, eh, jaké nástroje jsou potřeba co udělat pro zlepšení věcí. Děkuji. Thank you. Děkuji. A teď paní Breso, prosím, máte slovo. Děkuji, bohužel i naš stínový zpravodaj Consolino je někde v dopravě v Bruselu. A tudíž dovolte, abych udělala pár poznámek ke zprávě, která je velice zajímavá. Děkuji zpravodajce, že nám toto téma navrhla. Já si myslím, že ano, to je tradiční politika, tedy podpora malých středních podniků, to je již tradiční v politice soudržnosti, ale vlastně tentokrát je to poprvé, kdy nové programové období eh, právě eh, reaguje na ten devastující efekt krize na malé střední podniky, které trpěly hodně právě v době krize. A tudíž nástroje, které tentokrát by se měly pro ně realizovat, jsou zajímavé a bylo by potřeba pochopit, zdali tato intervence po krizi, zdali eh, bude eh, nějakým způsobem navazovat na ty předchozí nástroje, jak, eh, jaký vztah tam bude. Je fakt, že z krize údajně by mělo vzejít více inovací, tedy věda, výzkum, inovace, Často jde o velice malé podniky, takže by se měly nějak združovat a kolik kolektivně inovovat, tedy spolupracovat v takových těch klastrech, v těch eh, skupinách výzkumných projektů, které budou obsahovat více podniků, malých středních podniků, univerzit, eh, potom těch různých výzkumných eh, ústavů a podobně. Takže to je první otázka, jak to bude s tímto. A druhá, to je transfer technologií, to je důležité pro malé střední podniky. Tudíž kolik programů a jak jsou ty programy strukturované vůbec a tedy ty programy, které se tohoto týkají a jak vypadá jejich struktura. A třetí téma. Zdá se, že kolegové již se na to ptali, v tomto okamžiku samozřejmě malé střední podniky především trpí nedostatek, nedostatkem financí, eh, tedy nemají, eh, mm, mají problém sehnat úvěry a když tak jsou nákladné, eh, ty mm, takže mm, i když tedy ve státech se aplikují téměř nulové sazby, tak u malých středních podniků to s těmi úvěry tak není. Já se tedy ptám, jaké ty inovativní finanční nástroje, ty takzvané rotativní, eh, rotativní fondy, fondy pro tematické investice, eh, které by měly být adaptovány mm, specifickým rysům malých středních podniků, tedy jaké podobné nástroje se vytvoří, tak aby se jim pomohlo, protože to je přem, eh, finance jsou pro ně zásadní. Samozřejmě říká se, že z krize by měly výjít ty podniky jaksi inovované, ale inovace něco stojí. A mm, ty finanční nástroje by měly být k dispozici, aby mm, peníze e, je mm, nestály tolik. Možná zpravodajka by mohla nastínit takový rámec, jak ty orgány, které připravují programy, jak tyto orgány inovovaly ty své možnosti podporovat, pomáhat malým středním podnikům, aby malé střední podniky překonaly krizi. A možná mm, tady eh, na této zprávě nás čeká zajímavá práce. Půjde o to pochopit, jak politika soudržnosti je schopná pomáhat malým středním podnikům v tom, aby se dostali z krize. Děkuji a možná, že než skončíme, tak náš stínový dorazí. Třeba uvidíme. Thank you. Thank Děkuji. Ale eh, každopádně příspěvek už jsme si vyslechli. Obracím se na Evropskou komisi. Přejete si vzít si slovo? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji za tuto příležitost vyjádřit se k těmto tematickým cílům. Tři, kde jde o zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Když jsme nastartovali vyjednávání s členskými státy, Vždycky jsme měli sebou eh, tuhle brožuru, což je takový návod pro to, jak zlepšit kvalitu investic do malých a středních podniků. Vždycky na konci jsme se dostali potom k tomu, co je v nařízení ohledně těch te- tematických cílů. Tam jde tedy internalizace, podporu startupů, eh, podporu růstu malých a středních podniků a podporu inovací. E, tohle TO3 e, tedy nebylo podmíněno e, chytrou specializací, to mělo svůj dopad. My jsme měli tematický cíl 1, kde právě tedy podmíněnost byla právě ta chytrá specializace. Pak jsme měli tu trojku, kde to nebylo podmíněno, což podpořilo členské státy a regiony v tom, aby dali peníze právě do toho TO3, protože to vnímali jako jednodušší. E, ta podmíněnost ex ante pro tu trojku se týkala e, aktu pro malé podniky. Tam jde v podstatě o rychlost nastavení, fungování té společnosti, založení společnosti, monitorování ale nejde tam o to, co tady bylo zmíněno, tedy prodlevy v platbách. A vždycky, když jsme měli podmíněnost ex ante, tak jsme vyzývali členské státy i regiony k tomu, aby to brali vážně. Takže teď, když jsem to vysvětlil, tak jsme si všimli během vyjednávání, že v některých členských zemích byl velký zájem tedy mít více peněz v té o jedničce a naopak, aby se třeba zase posunuli v tom hodnotovém řetězci. Také někde byla tendence udržet takový takzvaně business, and, business as usual a zaměřit se spíše na tu trojku. To vlastně vidíme v, ve statistice vyvinutější regiony se zaměřovali hlavně na tu jedničku, spíše než na trojku. A potom máme samozřejmě kategorie intervencí a nejdominantnější je generický, generické investice, všeobecné investice, to znamená všechno. V TO3 máme možnost eh, naprosté flexibility a rozsahu investicí pro investory, aby to bylo podpořeno. Takže tady vlastně máme možnost podpořit v rámci té trojky téměř cokoliv v různých opatřeních. Pozitivní věc je, že potom zase vyzýváme členské státy k tomu, aby využívali ty finanční nástroje 10 milionů euro v té O3 bude věnováno těm finančním nástrojům. Takže ve chvíli, kdy investují do generických investicí, tak to bude podpořeno finančními nástroji, půjčkami, granty a tak dále, což je velmi důležité v tomhle ohledu. Co se týče synergií, chtěl bych zmínit eh, nástroj eh, pro malé střední podniky v, eh, v, spolu s Horizontem 2020 tam jsou prostě některé projekty v Horizontu 2020, které třeba neměly financování, sice byly docela dobré, ale nebyly dost dobré na Horizont 2020 a členské státy a regiony tedy eh, je podporujeme v tom, abychom jim usnadnili eh, uplatnit tyhle ty programy v, v těch dodatečných programech, pokud jsou schopni eh, do toho zapracovat ty chytré specializace. A zjednodušení. To je obrovsky důležité. Náš komisař eh, tomu věnoval i eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni. Když jste řekli, že možná komise podpoří zpravodajku v tom, že hledáme inovativní přístupy členských zemí a regionů k tomu, aby pomohli malým a středním podnikům, v jejich podnikání. My už jsme si všimli, že některé regiony a některé členské státy aniž by se tedy členská, eh, aby, aniž by se o to komise nějak zvlášť snažila, tak už se prostě snaží rychleji eh, dostat do těch regionů eh, ty nějaké peníze. Ale ještě pořád existuje velký prostor v, v členských zemích ty procesy zjednodušit. Děkuji. Thank you, thank you very much. And Ms. Děkuji mnohokrát a nyní eh, paní Damato, prosím, chcete odpovědět? No, chci eh, poděkovat eh, za i ty nové náměty, nové podněty a žádosti od kolegů. Děkuji komisi a určitě mm, ráda velice brzy se s vámi setkám. Thank you very much. Děkuji. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. což je stanovisko, které předkládá výbor REGI. Tady jde o absolutorium pro 2014, souhrný rozpočet EU. Tady eh, je příslušný výbor, výbor KONT. Naší navrhovatelkou je paní Ivana Maletič. Ještě tedy jedno opakuji, absolutorium 2014, soukrný eh, rozpočet EU, týkající se tedy část týkající se Evropské komise. Pan Van Nistelrooy, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že dnes tady opravdu trošku improvizujeme. Kolega bohužel nedorazi, eh, kolegyně bohužel nedorazila. Já tady mám text, který přečtu. Je to v angličtině, takže já to prostě přečtu v angličtině. Vážení členové, účetní dvůr ze zprávy eh, o plnění rozpočtu Evropské unie na rok 2014 obsahuje zjištění, že chybovost o politiky soudržnosti se odhaduje na 5,7%, což představuje zvýšení oproti roku 2013, kdy míra chybovosti eh, byla v 5,3%. Eh, ukazuje se tedy, že míra chybovosti se eh, stabilizuje ale přesto míra chybovosti je stále mnohem vyšší než e, stanovená míra 2%. E, zejména tedy oblast politiky soudržnosti zaznamenala zvýšení e, chybovosti. Takže ukazuje se tedy ta chybovost 5,7% za rok 2014, za rok 2013 to bylo 503. Vysoká míra chybovosti a e, nedostatků samozřejmě podkopávají politiku Evropské unie, v tomto případě tedy politiku soudržnosti a tato čísla tedy mají negativní dopad na rozpočet unie jako celek. Na to upozorňuje už jiná zpráva Evropské komise, kde stojí, že ačkoliv počet podvodných případů se snížil, negativní finanční dopad na rozpočet EU se zvýšil o 70 asi 6 oproti roku 2013. V případě nepodvodných případů, ne, nepodvodných nesrovnalostí, To je zase srovnatelné, tedy ta míra chybovosti z roku 2013. Ehm, vypadá to tedy, že tam byly nedostatečné kontroly ze strany Evropské komise a členských států. Také ehm, to bylo způsobeno ehm, nedostatečným finančním řízením, finanční zprávou. Takže řada těch nesrovnalostí je spojena i s příliš komplikovanými postupy, nařízeními a pravidly. Takže pro konečné uživatele je to příliš náročné. Evropská komise i členské státy tedy musí navýšit administrativní kapacity proto, aby vznikl fungující systém pro zprávu a financování. Ještě informace, která by mohla být užitečná při e, zabránění podvodů, se nevyužívá dostatečně. Eh, členské státy a komise by tedy měly aktivněji si vyměňovat eh, informace, znalosti, příklady dobrých postupů, tak abychom snížili míru chybovosti a nesrovnalostí. Komise by měla eh, také zajistit zjednodušení těch pravidel a postupů a předpusů tak aby napomohla konečným uživatelům. E, neměla by také pozastavit platby, protože tam, tam, tam tedy, kde než nedošlo k podvodům, protože by to ohrozilo projekty. V případě podvodů ovšem by komise měla postupovat e, velmi přísně. Ehm, vynakládání prostředků by se mělo zaměřovat na výsledky, to by se mělo odrazit také v partnerských dohodách mezi členskými státy, to by nám pomohlo vytvořit přidanou hodnotu pro Evropskou unii i občany a také by to e, zajistilo zodpovědnější zprávu, e, včetně také e, fondů Eh, evropských daňových poplatníků. Takže eh, potom samozřejmě ve zprávě eh, najdete potom i mm, detailnější popis, takže vám to tady takhle předkládám ke zvážení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní stíňový zpravodaj, pan Van. Děkuji. Kdyby tady byl pan zpravodaj, tak já bych mu také poděkoval za tyto návrhy. Zejména mě potěšilo, že zpravodaj a Lambert zmínili, že došlo k mírnému snížení e, v té chybovosti a že vlastně e, nesmíme zapomínat, že chyba nerovná se podvod a e, Často se to totiž zaměňuje, jako kdyby to byla ta táž věc a přitom jsou to dvě různé věci. Spravodaj také hovoří o významné roli, kterou mohou sehrát členské země při snížení míry chybovosti. My víme, že většina těch fondů je spravována s členskými státy. Jedna věc, která není v těch návrzích, ale možná bychom měli zmínit, to je skutečnost, že podle účetního dvora většina členských zemí má potřebné informace pro to, aby zjistila chyby takže tady opravdu členské země mají eh, zodpovědnost, které by měly dostat. Měli bychom do té zprávy něco v tomto smyslu také napsat. Ehm, důležité je také, co říká zpravodaj o zjednodušení. Vždycky, když probíhá nějaká návštěva, ať už eh, výboru pro rozpočet nebo kontrolu, já eh, vždycky, když někam takhle jdu, tak nám řeknou, to, co je nejdůležitější pro snížení míry chybovosti, je prostě zjednodušení. To nám říkají všude. My už jsme udělali určitý eh, pokrok, co se týče stávajících programů, eh, vlastně těch pěti hlavních eh, fondů. Dneska je tedy možnost mít plošné platby, mít synergie mezi různými fondy a podobně. To všechno zlepšilo věci, ale pořád tam ještě jsou příležitosti ty věci zlepšit, prostě mít nějaký společný soubor pravidel třeba. Eh, také třeba co se týče eh, zadávání veřejných zakázek. Tam asi vlastně 50% chyb ehm, se vždycky vztahují právě k tendrům a eh, k těm tedy veřejným zakázkám a to, tomu bychom se tedy také měli věnovat. Je toho prostě hodně, co bychom v budoucnosti mohli udělat a určitě to se pojí se zjednodušením pro členské země, pro regiony, pro konečné uživatele a v budoucnosti tak doufám díky tomu zjednodušení zaznamenáme i snížení míry chybovosti. Děkuji. A dalším stínovým zpravodajem jsem já. Eh, takže eh, ano, eh, já dám slovo vám, paní Tomašič, ano, potom. Takže kolegové, Všichni víme, že absolutorium je důležitým opatřením, jak parlament může <clears throat> monitorovat implementaci politiky soudržnosti a pro výbor REGI je to i příležitost zamyslet se, jaké byly hlavní úspěchy při realizaci eh, eh, rozpočtu pro oblast soudržnosti. Chci poděkovat paní Maletič zpravodajce ze skupiny EPP. Děkuji za stanovisko po té, co jsme zanalizovali eh, stanovisko eh, s účetním dvorem, tak eh, zpráva komise za rok 2014 a další dokumenty, tak zde chci vás upozornit na hlavní tyto úvahy. V roce 2014 politika soudržnosti, stejně jako v minulých letech, se eh, po, i byla účetním dvorem považována za eh, oblast, kde byla velká eh, chybovost 5,7 chybovosti hm, v podstatě všeho typu, hm, veřejné zakázky, státní pomoc, to byly ty oblasti, kde právě vznikala, vznikaly hlavní chyby. V tomto ohledu chci mm, zdůraznit na toto. Komise a členské státy by se měly především zaměřit eh, na to, že by měly promyslet prevenci, poskytování včasných informací, efektivní trénink, školení eh, vnitrostátních orgánů, aby uměli identifikovat rizika, zjednodušit kontrolně řídící postupy, mm, Eh, při realizaci programu eh, tak, aby nebylo nutné eh, pozastavovat platby, včasné informace a mm, efektivní školení a poradenství by mohlo identifikovat rizika, a to především v oblasti státní pomoci a veřejných zakázek, což je zásadní proto je třeba, aby členské státy i komise implementovaly cílená, dobře načasovaná opatření pro posilování správních kapacit. Ta by se měla zaměřit na výkonnost, na výsledky, to znamená přesun eh, k výkonnosti, k výsledkům. Eh, veřejné zakázky, to je právě oblast, kde je velká míra nesrovnalostí a právě proto vítám Eh, eh, nový regulační rámec eh, na rok 2014 až 2020 s podmínkami ex ante v oblasti veřejných zakázek. To znamená, a ty členské státy, které ještě neplní tu kondicionalitu ex ante, tak by měly efektivně implementovat odsouhlasený akční plán, a to do roku 2016. Členské státy mohou přijmout veškerá nutná opatření, aby co nejrychleji transponovali Eh, balíček 2014, tedy, se, tedy směrnice o veřejných zakázách, zakázkách a musí to transformo, transformovat eh, do dubna 2016. Komise by měla striktně dohlížet nad tímto procesem a měla by poskytovat rady a odbornou pomoc členským státům, hm, aby správně eh, transponovali tuto směrnici do vnitrostátního práva. Já zcela souhlasím s ostatními stínovými v tom, že bychom měli se zaměřit na zjednodušení pravidel, poradenství, dobré informace, které musí dostávat příslušné řídící orgány, abychom takto eh, eliminovali, respektive zredukovali eh, rizika, kde, rizika těch oblastí, kde vznikají právě ty chyby. Paní či další řečník. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Maletič za zprávu a návrhy. A vzhledem ke stávajícím ekonomickým problémům v členských státech, vzhledem k nedostatečným prostředkům v evropském rozpočtu, tak ochrana finančních zájmů EU je o to více důležitá tady chci zdůraznit význam řádného managementu a nejefektivnějšího čerpání a používání evropských prostředků. Ty nesrovnalosti, které nejsou podvodem, často e, jsou způsobeny tím, že lidé neznají pravidla, komplikovaná pravidla a nařízení a tím, když zjednodušíme postupy a pravidla, tak počet nesrovnalostí, které nejsou podvodem, e, se také sníží. Proto vítám vytvoření skupiny nezávislých expertů, kteří budou monitorovat zjednodušování pravidel eh, eh, eh, u Evropského investičního fondu a i vítám činnost komise, která se snaží o takzvanou better regulation. Také chci zdůraznit, že je nutné se dohodnout na doporučeních, protože zjednodušení v jednom členském státu může vést ke komplikacím v jiném státě často i ty audity, kontroly probíhají na různých úrovních, což zvyšuje administrativní zátěž pro příjemce prostředků fondu. Zjednodušení tedy auditu, finančních kontrol a e, supervize dohled by se měl e, zaměřit na výsledky, mělo by se vše posuzovat podle výkonnosti výsledku paní Vana za stínové, ano, přesně tak, za stínového. Já chci omluvit našeho stínového, No, který se těší na diskuzi. Eh, finanční rok 2014 byl prvním rokem implementace nového legislativního rámce na období 2014 až 2020 a i když pouze malý podíl plateb eh, se týkal nové generace programu. Přijetí programu politiky soudržnosti 2014 až 2020 eh, mm, bylo spožděné, což vytvořilo překážky pro hladký přechod z jednoho finančního období do dalšího a i eh, to narušilo kontinuální tok zdrojů. Zde došlo ke skluzům programu a proto komise požádala, aby se zanalizovaly příčiny eh, skluzů, implementace a vyvodili se z toho závěry. Kromě toho i, že třeba urychlit přijímání programu, tak si myslíme, že kvalita programu musí být zachována a ne eh, obětována rychlosti. A také tlačíme na komisi, aby více věnovala úsilí, eh, aby eh, jmenovala ty příslušné orgány. To je zásadní, aby bylo možné začít financovat, čerpat. Děkuji. Děkuji, děkuji. A nyní má slovo zástupce Evropské komise. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A ne ještě? Dobře. Máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tyto náměty, které předám výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máme čtyři poznámky k těmto vašim námětům. Za prvé, první, ten se týká zvýšení chybovosti. Ano, když se podíváte pečlivě na výroční zprávu účetního dvora, tak v jedné části tam eh, se dočtete, že došlo ke zvýšení a v jedné části se dočtete, že došlo ke snížení. A to kvůli různé metodice, která se tam používá. Ale co je důležité, je, že politika soudržnosti eh, vykazuje stabilizující se míru chybovosti 5 mezi 5 a 7 na léta 2007 až 2014. Došlo ke snížení ve srovnání se předchozím obdobím 2000 až 2006, ale je to přesto příliš vysoká míra chybovosti. A vlastně, jak tady jeden z vašich členů řekl, musíme zapojit členské státy a s nimi na tom pracovat. Účetní dvůr zmiňuje také, že 40 kvantifikovaných chyb, které shledali, eh, mohly členské státy zjistit. To je první bod a druhý bod. Ten se týká toho, že vítáme to, že děláte rozdíl odlišujete ten neregulační přístup. A za třetí, zjednodušení. E, to je v kompetenci paní Kretu. Ta se vytvořila na to i skupinu expertů, kteří se budou zabývat zjednodušováním, do čehož se také zapojil parlament. A čtvrtá poznámka, ta se týká toho, že je třeba vše posuzovat podle výsledku, zaměřit se na výsledky. Účetní dvůr také dospěl k závěru, že to příští programové období se neorientuje na výsledky. Komise v odpovědi účetnímu dvoru řekla, že teď je předčasné eh, přijít s takovýmto soudem, protože zatím se vyjednává o těch eh, partnerských smlouvách a programech. 7. Eh, prosince při slyšení ve výboru Ekon a až bude zveřejněna zpráva podle článku 16 kolem 15. prosince, tak parlament uvidí, jak tento nový regulační rámec se právě věnuje tomu, orientuje se na výsledky. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nějaké poznámky závěrem? Ne? Spravodajka? Za spravodajku? Jestli to je možné. Ano. Já předám všechny ty poznámky paní zpravodajce a určitě určitě e, naše pozice ve výboru REGI bude takto e, eh, předložena. E, eh, 16. prosince poledne, to je deadline pro pozměňovací návrhy, pouze připomínám. A tady teď tím jsme vlastně skončili program, vyčerpali jsme program a teď budeme pokračovat se schůzí koordinátorů. Děkuji všem kolegům a teď bych chtěla vyzvat koordinátory, aby zůstali na poslední část.